Mes chers collègues, mesdames, messieurs. Vážení kolegové, dámy a pánové, pustíme se do práce. Zahajuji zasedání. Dnes pracujeme eh, v místnosti, kde obvykle probíhají dohodovací řízení. A důsledkem toho je, že předseda rozpočtového výboru nesedí tak nad vámi, <laughs> ne, nesedí výše než ostatní poslanci, což je určitě velmi nepříjemné. A taky tady nemáme hodiny. A nevíme tady, kolik je hodin. Jinak ale budeme pracovat v obvyklých podmínkách. Viděli jste pořad jednání. Navrhuji, abychom do eh, bodu různé, any other business, přidali bod, kde by mě zajímal názor rozpočtového výboru a týká se to financování humanitární pomoci pro Sýrii. To je téma, eh, které předseda rozpočtového výboru který eh, mi navrhl, abych s vámi probral a budeme o tom hovořit na konci dnešního programu. Pokud nemáte nějaké další komentáře, považuji pořad jednání za schválený. Bod dvě sdělení předsedy, ta jsou uvedena v Kobunius, takže se k tomu nebudu vracet. Bod tři to je schválení zápisu ze schůze z 24. dubna. Dle zvyklostí, pokud nebudou nějaké připomínky k tomuto zápisu do konce dnešního zasedání, budeme jej považovat za schválený. Můžeme tedy bez prodlení přejít k bodu 4, 5, 6 9 a 10. To je situace prací na víceletém finančním rámci a na návrzích opravných rozpočtů za rok 2013. Já tedy v rychlosti eh, udělám takový obecný úvod a na to potom eh, mohou navázat nebo to upřesnit naše jednotliví zpravodajové. Všichni víte, že Evropský parlament velice rezolutně eh, ve svém prohlášení 13. března prohlásil, a i to několikrát zopakoval ústy předsedy parlamentu, eh, ústy našich zpravodajů a také já sám jsem tak činil, že pro nás dohoda o víceletém eh, finančním rámci MFF bude jednak záviset na výsledcích jednání o víceletém finančním rámci, ale také to bude navázáno na dohodu o e, dodatečných položkách pladeb pro rok 2013. A u těchto dodatečných položek e, jsou vlastně dvě odlišná témata. Jednak je to e, opravný rozpočet číslo jedna pro financování přistoupení Chorvatska a zavedení evropských politik ve prospěch Chorvatska počínaje vstupem Chorvatska k 1. červenci. A jednak to je opravný rozpočet číslo dvě, kde Evropská komise navrhuje částku 11 miliard 200 milionů a tyto částky mají sloužit k uhrazení nedoplatků za rok 2012 a také k financování žádostí o platby za rok 2013, které jsou poměrně vysoké, jak tomu už obvykle bývá na konci toho sedmiletého období. Po velice četných bilaterálních kontaktech a vzhledem k tomu, že je trochu problematické, aby Rada a irské předsednictví uznali tu vazbu mezi platbami za rok 2013 a víceletým finančním rámcem 2014 až 2020, tak jsme eh, měli takový, řekněme, mini summit o rozpočtových eh, otázkách na základě článku 324 smlouvy. A minulý týden na pozvání předsedy Evropské komise předseda Schulz a já, dál irský premiér a ministr Gilmore jsme se sešli a snažili jsme se dospět k nějakému kompromisu, tak abychom mohli zahájit paralelní jednání o obou těchto tématech. K tomuto kompromisu jsme minulý týden dospěli. Na základě tohoto kompromisu a dostali jste e, písemný e, zápis, souhrn. A tento kompromis tedy předpokládá, že rada, aby dala najevo, že rozumí těm obavám parlamentu a že irské předsednictví se s tím stotožňuje, tak rada vydá prohlášení, že je připravena poskytnout ty finanční prostředky na potřebné dodatečné platby za rok 2013 za předpokladu, že to bude ve dvou tranších. Ta první tranše eh, by měla mít eh, výše 7,3 miliard a ta proběhne nebo bude uvolněna okamžitě a zbytek potom později. Eh, ta dohoda o druhé tranši by měla být uzavřena souběžně s dohodou o víceletém finančním rámci. A e, právě tedy v tomto smyslu hned na druhý den rozpočtový výbor e, formou politického usnesení schválil návrh opravného rozpočtu číslo 2 a také návrh opravného rozpočtu číslo 1 a tím tedy do toho schvalovacího usnesení k číslu 2 také byla zapsána, nebo zapsán náš souhlas s tou zásadou dvou tranší. Jestliže ty dvě tranše eh, budou eh, skutečně tedy schváleny spolu s tím víceletým finančním rámcem, kde tedy ta první tranče má výši 7,3 miliard a pokud jde o využití těch financí z těchto 7,3 miliard, tak se musí zohlednit priority parlamentu a nejenom priority rady. Na základě toho jsme v pondělí eh, tohoto týdne eh, mohli zahájit první vyjednávací trialog o víceletém finančním rámci. Toto jednání bylo poměrně krátké, protože irské předsednictví mělo spoždění kvůli technickým problémům, eh, respektive dopravním problémům, takže to jednání trvalo asi hodinu a půl. A během něj parlamentní delegace a naši zpravodajové mohli tedy připomenout, jaký je postoj parlamentu k bodům, které budou předmětem vyjednávání. Přičemž tyto body jsou flexibilita, doložka e, přeskumu v polovině období, vlastní zdroje, jednotnost rozpočtu a čísla. A čísla. Tento poslední bod jsme zdůraznili, protože již několik týdnů se objevují eh, všude v druhých dvou institucích a někdy i v té naší instituci takové sklony domnívat se, že eh, tak jako tak u těch čísel se Evropská rada už vyjádřila, takže je to prostě vytesáno do kamene. Ale tak tomu není. Ovšem se dá jednat. Ovšem se dá jednat, to ale neznamená, že parlament bude válčit úplně o všechno, ale v tom usnesení z 13. března, zejména pokud jde o čísla v odstavci 4, pokud se to správně pamatuji, parlament řekl eh, určité věci. A jsou dvě kategorie čísel. Celkové stropy eh, položek na platby a potom rozdělení. Rozdělení do jednotlivých eh, rozpočtových položek, do jednotlivých kategorií a to potom samozřejmě může mít i vliv na rozdělení mezi členské státy. A u tohoto rozdělení jsou některé prvky, které nezáleží nebo nezávisí na jednání v rozpočtovém výboru ale záleží to na dojednání obsahu nařízení, které se týkají jednotlivých politik, jako je zemědělská politika, politika soudržnosti, výzkumná politika, prostě těch nákladných politik. A je možné, že různá, různé skupiny v parlamentu, které dojednávají eh, obsah těchto nařízení, navrhnou eh, odlišná kritéria rozdělení, než s jakými pracovala rada. A my tedy chceme v jednání nadnést i ta čísla. Tohle všechno jsme tedy připomněli a irskému předsednictví jsme předložili návrh nařízení o víceletém finančním rámci a návrh interinstitucionální dohody, eh, který odpovídá Eh, stanovisku parlamentu. Tyto texty zpracovali naši zpravodajové a tyto texty vám byly mailem eh, rozeslány a to hodinu předtím, než jsme je předali irskému předsednictví a Evropské komisi. To bylo všechno v pondělí. A v pondělí jsme se dohodli, že druhé eh, jednání toho formálního trialogu proběhne 28. května. Ale vzhledem k tomu, že eh, jsme pod eh, časovým tlakem, protože společným cílem všech tří institucí je eh, dostat se ještě za irského předsednictví co možná nejdále v těch jednáních, to znamená do 20. června a je tedy snaha dospět eh, do konce irského předsednictví nebo do letní přestávky ke konečné dohodě. A eh, proto jsme si řekli, že je asi třeba urychlit postup prací, protože ty práce už tak začaly pozdě z dobře známých důvodů. A naši zpravodajové eh, tedy řekli, že jsou kdykoliv k dispozici, kdykoliv příští týden ve Štrasburku a jsou připraveni se setkat se svými partnery z irského předsednictví a z Evropské komise. Pokud jde o radu, ta přípravná jednání byla plánována na technické úrovni, to znamená na úrovni úředníků ze strany parlamentu eh, na základě setkání kontaktní skupiny, která se sešla včera eh, dopoledne, jsme se domluvili a řekl jsem to i ministru Gilmorovi, který to pochopil a souhlasil s tím, že ty přípravné práce by měly být vedeny na politické úrovni, to znamená na úrovni zpravodajů. A Rada a komise samozřejmě se musí sami rozhodnout, kdo je bude zastupovat, ale ten jejich zástupce by měl mít politický mandát, tak aby se skutečně jednalo o politické výměny názorů ze zpravodaji. My samozřejmě máme eh, plnou důvěru i v náš tým sekretariátu a naš, naše administrativní spolupracovníky, ale u těch bodů, o kterých jsem hovořil, to jsou body skutečně vysoce politické a e, to e, jejich e, vlastně ta technická interpretace by byla složitá a vždy ta rozhodnutí závisejí na politických volbách a proto tady máme ty zpravodaje, kteří by nás tam měli zastupovat. To jsou tedy základy dohody, na, eh, kterou jsme eh, uzavřeli. Eh, potom v úterý, tedy předevčírem, ECOFIN se zabýval návrhem opravného rozpočtu číslo 2 a ministři financí vůbec nepřihlédli k tomu, na čem jsme se dohodli na tom eh, summitu dle článku 324 z minulého týdne. Tam jsme se dohodli, že doplňkové nebo dodatečné položky pladeb budou eh, uvolněny ve dvou tranších. První tranše bude uvolněna okamžitě ve výši 7,3 miliard a ta druhá tranše, jejíž výše by měla být ještě upřesněna, tam se mm, k tomu rada nechtěla formálně zavazovat, mohlo by to být až 1,2 miliard, ale prostě to by se upřesnilo v okamžiku podpisu dohody o víceletém finančním rámci. A ministři financí to interpretovali tak, ano, můžeme navýšit položky pladeb pro rok 2013, ano, můžeme eh, si říct, že to bude nejméně 7,3 miliard, možná i víc. Souhlasíme s tím, že poskytneme 7,3 miliard v okamžiku podpisu víceletého finančního rámce. A potom, pokud ještě, jestli bude ještě něco zapotřebí, no tak to se ukáže až v říjnu. A to samozřejmě není to tež. Na jedné straně 7,3 miliard eh, pro zahájení nebo před zahájením jednání o víceletém finančním rámci a oni to interpretovali tak, že 7,3 miliard bude až na konci. Eh, dokonce bych přímo řekl, že se v podstatě jedná o pravý opak, když se na to mám dívat negativně. Po dlouhém jednání kontaktní skupiny jsme se ale rozhodli, že nebudeme negativní, ale nebudeme ani naivní. A Pokračujeme tedy v jednání o víceletém finančním rámci na základě těch podmínek, o kterých jsem hovořil. Eh, častá, téměř non-stop eh, Eh, jednání mezi spravodají a jednání spravodajů s jejich partnery z eh, ostatních institucí, eh, přičemž formální trialog proběhne 28. května. Připravujeme také harmonogram práce na úrovni zpravodajů, na úrovni trialogu pro červen. Myslím si, že budeme potřebovat v červnu ještě alespoň dva, možná i tři trialogy, to nám řeknou zpravodajové. Ale zároveň jsem včera telefonicky řekl ministru Gilmorovi, že mu ještě eh, dnes hm, písemně potvrdím a spolu s předsedou Šulcem jsme připravili dopis, který dnes odešleme a samozřejmě všichni dostanou kopii a v tomto dopise připomínáme, že pokud jde o položky pladeb za rok 2013, to je pro parlament nezbytný předpoklad pro konečný souhlas s víceletým finančním rámcem a že rozhodnutí, které přijal ECOFIN, je v rozporu s tím, co bylo základem kompromisu s irským premiérem a s předsedou eh, Rady ministrů pro všeobecné záležitosti z minulého týdne. Předsednictví eh, je tady dnes také zastoupeno a chci tedy proto říci, že je třeba, aby irské předsednictví se rozhodlo, zda chce, že dohoda o víceletém finančním rámci bude ještě podepsána za irského předsednictví, anebo jestli chce ten podpis dohody odložit až na 15. říjen. A samozřejmě s výhradou, že budeme souhlasit s obsahem víceletého finančního rámce. Takže právě za těchto okolností tedy zahajujeme ta paralelní jednání na jedné straně o platbách, na straně druhé o víceletém finančním rámci. Pak se ještě vrátíme k problému opravného rozpočtu číslo 1, kde jsou určité specifické problémy. Takže k tomuto bodu eh, chce někdo doplnit tu mou prezentaci, eh, někdo ze zpravodajů chce se k tomu vyjádřit, nějak to okomentovat. Reimer ne, Ivajlo také ne, Žáluk také ne a An také ne. No vidíte, jak nám to dají, to takový stalinistický systém. Když hovoří, hovoří předseda, tak eh, eh, zpravodajové se tváří, že nemají co dodat. Ne, samozřejmě pracujeme eh, v týmovém duchu a já velice děkuji zpravodajům, našim spolupracovníkům a samozřejmě je tady také dobré porozumění s předsedou Šulcem. Paní Durán žádá o slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala za všechny tyto informace. Samozřejmě, že už jsme měli určité informace k dispozici. Jedna věc, vy už jste to zúraznil, ovšem já ještě jednou bych ráda zdůraznila na sledující věc. Na radě, ano, samozřejmě my musíme pokračovat v této práci, ovšem jejich postoj je velice obtížně akceptovatelný, protože my jsme tam měli určité, ano, podmínky, um, které jsme předložili včas a já si myslím, že opravdu ta situace v rámci těch jednání eh, Rada je zde zastoupena, proto bych to velice ráda řekla i před nimi velice otevřeně. Mám pocit, že v podstatě na straně rady není nějaká vůle opravdu bez jednání otevřeným způsobem já si dovedu představit, že rada ani nechce, aby tato diskuse byla otevřená, upřímná. Toto je věc, která ano, mm, vede k tomu, že musíme věnovat velice, velik, opravdu pozornost um, těm číslům. Ano, je to 7,3, ovšem eh, normálně jsme tam hovořili o 7,2 miliardách. To znamená, že 7,3 miliardy, ano, to je ta první tranše, ta Mm, druhá tranše 1 až na 1,2 miliardy. To v podstatě by nepokrylo ten deficit, který bychom měli, pokud bychom začínali s tímto obrovským deficitem na začátku celého rámce. My samozřejmě víme, že jsme tam měli um, opravdu veliké rozsáhlé částky, které v podstatě znamenají i určité administrativní uh, spožděné platby a tak dále, čili nestačili bychom to pokrýt. Ano, samozřejmě, že u trialogu potřebujeme, vy potřebujete jednat v rámci trialogu, ovšem myslím si, že bychom to neměli uspěchat, to by bylo opravdu velice špatné. Měli bychom pracovat seriózně a zároveň mít dostatečný čas k dispozici. My prostě nechceme to nějak uspěchat, chceme, abychom v rámci těchto jednání trošku získali i to naše pole působnosti. Toto jsou pouze několik, toto je pouze několik bodů, které vede k obavám a samozřejmě je to prostředí, ve kterém budeme muset pracovat i v následující několika týdnech. Děkuji, Izabel, já samozřejmě s vámi souhlasím, pokud jde o tyto poznámky. Máte ještě někdo? Někdo? Salvador, Salvador Garega požádal o slovo. Ne, ne, ne, on vlastně mluví jenom se svým kolegou nebo k Salvador. Chce se, chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji. Za slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl jenom říci, že souhlasíme s tou vaší prezentací a chci tady zdůraznit to, co už jsme říkali dříve. My nejsme Eh, poslanci z Marsu a rada ministři z Venuše. Eh, všichni máme své, svou odpovědnost a v podstatě um, hájíme společné věci. Eh, úspornost a eh, konsolidace rozpočtů ve členských státech eh, souvisí i s činností parlamentu. My musíme hájit takový komunitární rozpočet, který bude tedy konsolidovaný, který bude sloužit v nadcházejících sedmi letech už 28 členským státům. Proto, pane předsedo, mně se nelíbí taková ta trochu dynamika nebo mm, ten duch konfrontace. Oni proti nám. Já myslím, že bychom měli se snažit dospět k nějakému společnému postoji. Myslím, že se podařilo dosáhnout eh, velice přijatelného kompromisu ohledně toho, že je třeba podpořit čísla v opravném rozpočtu, tak jak to navrhla Evropská komise generální ředitelství pro rozpočet. Bohužel prohlášení ECOFINu není dostatečné, protože po dlouhé práci a všichni víme, co to na radě znamená, dlouhá práce mezi ministři eh, mezi ministry financí, tak dospěli tedy k dohodě eh, o 7,3 miliardách eur. Ale samozřejmě podíváme-li se na to prohlášení ECOFINu, tak se v něm prostě neodráží ten kompromis, který byl uzavřen pro splacení těch položek za rok 2013 podle čísel jediné instituce, která může předkládat správná čísla, to je komise, se jedná o 11,2 miliard eur, které ještě jsou potřebí mm, pro rok 2013 a to je vlastně takové východisko, základní bod. Samozřejmě je tady ještě určitý manévrovací prostor pro jednání a my bychom chtěli vás jako předsedu i zpravodaje Giovanniho Laviu, který tady není, požádat o to, aby um, tedy příští týden, kdy se jed, koná vlastně eh, summit o rozpočtu, aby jste se snažili o získat takové prohlášení ECOFINu, které eh, jasně dá najevo, že si uvědomují eh, potřebu pokrýt těch jeden, celých 11,2 miliard, protože za tím takovéto prohlášení není a potřebujeme ho. Já jsem si jist, že dojde k určitém tomu vývoji v názorech rady. Jsem si jist, že máme silný vyjednávací mandát a eh, samozřejmě to bude důležité, eh, abychom také získali mandát rady pro jednání o finančním výhledu, ten by měl být příští týden. Nicméně rada se stotožnila eh, s větou, kterou my jsme vždy na rozpočtovém výboru říkali, nothing is agreed until everything is agreed, to znamená, že nic není dojednáno, dokud není dojednáno vše, tak je jasné, že mm, ta jednání jsou stále otevřená a já pořád doufám, že se dospěje eh, k rozhodnutí o rozpočtu ještě v červnu. Děkuji, Salvadore, a Reimer má slovo. Ja, vielen Dank. Děkuji vám z mého hlediska na začátku jednání, která te, jsem eh, tady zažil jako prv, jeden z prvních trioligů, také jeden z, jedno z největších zklamání, které jsem tady zažil. Zjevné je jedno a tady je jasné eh, vládám jasně ukázat, eh, že když Evropská rada požádala předsednictví aby rychle zahájila nebo jednání s Evropským parlamentem, tak pak se to dostatečně nestalo, i když my jsme byli připraveni postupo, postoupit dál. A evidentně předsednictví rady doposud z hlediska předsednictví nemá dostatečný seriózní mandát s náma vyjednávat. A proto už je skandál, co se stalo v posledních týdnech, že ačkoliv ze strany komise, tak také z prohlášení předsednictví um, byl veřejnosti eh, zprostředkován dojem, že je vinou parlamentu, že věci nepostupují dál. Já chci varovat obě instituce, aby to už neopakovaly, takovéto věci. Aby se to už neopakovalo protože my se nenecháme eh, eh, takto eh, prezentovat. Dále, co je zjevné z podkladů předsednictví rady v popisu situace a toho, co je třeba udělat, jenom konstatovat, že tam probíhá diskusní proces se čtyřmi klíčovými otázkami, které, o kterých se teprve má jednat. Nicméně není kone, konečné stanovisko, s jakým mm, prost, vyjednávacím prostorem se bude jednat s parlamentem. Mluvíme o postvolebních revizích s celá jiným, s jinými záměry, než to, co se v současnosti diskutuje a je to minimálně ještě slabší než to, co je v tom aktuálně. U vlastních prostředků je velká zdrženlivost, pouze mm, otázka cestovní mapy, ale do jaké míry to bude závazné, to nevím. U jednot eh, rozpočtu tam se e, zdá, že tam je eh, ze strany rady trošičku mé eh, otevřenosti než na začátku. Co se říče flexibility, tak tam se říká, že nějaká podstatná flexibilita v mm, příjmech Evropské rady už je. Eh, solidarita z globalizačního fondu a tak dále, a tak dále. Tak pak tam nejsou ta čísla srovnávána, které jsou nižší než ty, které máme teď. V článku 9 eh, se říká, se hovoří o maximální flexibilitě. Vníme tedy, že um, v radě a na pracovní úrovně se ty eh, dvířka v Evropské rady, která tam byla otevřená, se zase zavírají. A to jsme nechtěli. Když se pak dále hovoří o tom, že je připravenost být v kontaktu s parlamentem, když chceme mít kontakty, tak můžeme jít na diskotéku nebo na náměstí Lucemburka, ale to není úroveň, o které, na které spolu musíme jednat a proto je nutné to tedy jasným členským členům ukázat, že na této úrovni, když se bude takto postupovat, když ta odpověd, že každý bude odmítat odpovědnost za ta sávající spoštění, e, přitom je ta odpovědnost nebo ta vina na radě, protože nebyla schopna postoupit dál. Nejenom v číslech, ale ve všech, prv, ve všech bodech. E, tam, kde má rada jenom částečnou příslušnost. My jsme byli připraveni e, a jednat, aby jsme byli schopni jednání příslušným způsobem urychlit, ale nevidím, že rada by dostala do posud svým závazkům ze základní smlouvy. Děkuji, Rajme. Ano, já myslím, že jsi to řekl opravdu úžasně. Utah ti tleská, ano, čili skutečně. Ano, Utah s tím souhlasí. Já bych ještě jednu věc. Pokud je o ECOFIN, jako Ekofin. Ano, ta pomoc z Kypru, oni tam opravdu velice eh, v podstatě, kdy tam navrhli, aby v podstatě jsme udělali takový holdout všech těch vkladů, vkladatelů na Kypru. A to v podstatě jednomyslně. Čili ta odpovědnost této rady, ECOFINu, to si myslím, že skutečně oni mají velice omezené omezené um, důvody chlubit se. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o trialog, já souhlasím s vámi i s Reimerem, oni prostě nebyli připraveni jednat, chtěli nás pouze poslouchat a chtěli mít co možná nejdříve další jednání. Údajně měli problém zahájit jednání a údajně to souvisí s tím harmonogramem. Rád bych se zeptal všem jednu věc komise. V podstatě jde o opravný rozpočet číslo dvě. My jsme velice zmateni, jsou zde různá čísla, v rámci několika měsíců přichází různá čísla ze strany komise méně než 3 miliardy, v loňském roce pak 16, ten deficit pan komisař Levandovský výboru pro rozpočet předložil asi 18 miliard, které nám zůstanou z letošního roku. Pak tam bylo těch 11 miliard, které navrhla komise. My chápeme důvod, který k tomu vedl že by to mohlo být eh, mm, odsouhlaseno v rámci kvalifikované většiny na radě. Ovšem u Ekofinu najednou slyšíme, že i komise souhlasí s těmi 7,3 miliardami. Proto se chci zeptat, jaké jsou výhledy komise, kdy teda zastaví platby pro letošní rok. V loňském roce to bylo na konci října. Proto se ptám, jaké jsou potřeby komise v současné době, protože ty závěry Rady ECOFIN podle mě jsou absolutně neakceptovatelné, protože Rada musí dorovnat ty příspěvky tak, aby komise mohla platit tyto částky a účty a nemůže to být um, ehm, odpovědnosti parlamentu obráceně by to mohlo být možné, protože my chceme, aby jsme se dostali do dalšího víceletého rámce, co možná s nejštěžšími částkami z posledního období, ovšem obráceně to nemůžeme udělat, čili parlament prostě nemůže být odpovědný za tuto dohodu ohledně plateb v rámci víceletého rámce. Proto se ptám komise a rád bych slyšel jasné názory kdy teda už nebude mít komise, eh, pokud nedojde k navýšení rozpočtu žádné částky k dispozici, tak aby platila tyto účty. To znamená, k jakému datu. Děkujeme, říká pan předseda eh, generální ředitel je mezi námi, za chviličku jistě vystoupí, rád by ho zde uvítal, to znamená, bude reagovat i na eh, otázky Ivala ještě Koran. Ano, děkuji, pane předsedo. Pouze jedna poznámka, ta otázka na komisi. Já jsem se přečetl s, finským, eh, s švédským ministrem financím rozhovor. On dokonce je v té menšině, která nechce přímo na těch 7,3 miliardy na radě. A on tvrdí, že jejich odhady jsou takové, že, nás, že potřeby stávající jsou kolem 2 miliard eur, ty okamžité potřeby. Proto se ptám, jak dospěli k těmto číslům, jak se tato čísla prezentovala, jakým způsobem se vůbec mohlo dopracovat těch 2 miliard, proto se ptám, zda někdo na komisi nebo někdo, kdo by mi to mohl vysvětlit, protože opravdu to zde nijak neobjasnil, pouze hovoří, že mají čísla o tom, že stávající okamžité potřeby představují 2 miliardy a tím to končí. Děkuji, děkuji, Korané. Já poprosím, ano, kolegyně říká I had a dream. Pan Joan Jean. Já mu dám za chviličku slovo, všem jedna otázka, ještě jedna poznámka. Otázka. Já skutečně nechápu, <coughs> jak může Evropská komise že nepokračuje v tom argumentu, který my, například i já osobně, eh, předkládáme ministrům pro rozpočet, když spochybňujeme ta čísla, pokud jde o platby, se kterými přichází Evropská komise. A ten argument, a já jsem to řekl i irskému ministrovi, jak můžete spochybňovat tato čísla, čísla Evropské komise? Kdo jste vy, abyste mohl spochybňovat tato čísla, které představila Evropská komise jménem ostatních zemí? A minister, jerský minister, je samozřejmě mm, v postavení, kdyby mohl spochybnit čísla, která pochází, která přichází z Irska. Francouzský minister by mohl spochybňovat čísla, která přichází z Francie, pokud dospěje k závěru, že Evropská komise prostě požadovala ty platby, které by přicház, měly přijít z Francie, které neodpovídají informacím, které to ministr má k dispozici. To je legitimní. Ovšem, aby minister francouzsky mohl spochybňovat jirské eh, nebo italské nebo švédské čísla, to prostě není legitimní. Nemají dostatečné informace, aby mohli spochybňovat tato čísla, která předkládá Evropská komise. A proto já skutečně nechápu, proč to komise jasně neřekne, proč to neřekne opravdu otevřeně a velice nahlas. Promiňte, teda Rada pro rozpočet by prostě mohla tím pádem jednat úplně na jiné úrovni a mohla by se zabývat jinými problémy. A tím se dostávám k následující poznámce. Máme zde dva problémy, které ovšem jsou opravdu zásadně odlišné povahy. Je to jednak teda záležitost rozpočtová a pak je to otázka financí jako takových v květnu Evropská komise, pan Juan Jean eh, jistě doplní tyto informace nebo možná to popře. Ovšem, já si myslím, že v podstatě eh, byste neměla mít komise problém eh, hotovostí, to znamená, že je schopná platit všechno, to všechny ty faktury, které zde má nyní v květnu zaplatit. Ovšem, pokud ty platby nebudou zásadním způsobem navýšeny v následujících týdnech, v následujících měsících, tak bude mít rozpočtový výbor, který je srovnatelný s tím, který většinou, se kterým se potýkáme na konci roku. Ovšem, mohlo by to znamenat mnohem větší problém, nebudeme mít prostě dostatečné finanční částky k dispozici, tak abychom mohli zaplatit veškeré závazky, které máme na konci roku, to znamená veškeré ty faktury pro rok 2013 a ještě musíme vzít potaz i ty nezaplacené částky z loňského roku, ty nedoplatky. A pokud teda ministr, švédský ministr financí tvrdí, že mu dvě miliardy stačí, tak si v podstatě, jak si, si to tam míchají ty problémy, já nevím, zda záměrně či nezáměrně, mm, či eh, ne, ovšem ano, pokud neuděláme určité rozhodnutí, budeme mít obrovský rozpočtový problém na konci roku. Ovšem, já si myslím, že švédské ministerství plete, to znamená ten problém s hotovostí a s rozpočtové výbory. Já nyní poprosím generálního ředitele, aby nám k tomu ještě řekl nějaké další poznámky. Ano, děkuji, pane eh, předsedo. Velice jasně bych rád řekl, že my jsme přišli s těmi 11 celými dvěma miliardami opravným rozpočtem. My to mm, na tom trváme a vždy to takto budeme i opakovat. Trváme na této části 11,2 miliardy. V podstatě to odpovídá té částce víceméně pokud jde o ty stropy, pokud jde o platby. Ovšem to je náhoda, že opravdu to číslo tomu odpovídá. Vidím, že se usmíváte. Ovšem rád bych vám připomněl, že obecně řečeno, takové pravidlo, ty částky, které se přelévají z jednoho roku do druhého, představuje to asi těch 6 miliard a odpovídá to, když se podíváme na ta čísla právě tomu té čase, o které jsme hovořili. Matematicky to takto vypadá, nebo statisticky můžeme říct, je to teda mm, opravdu náhoda, ovšem tak toto dopadlo. Teda těch 11,2 miliard my prostě od toho neustoupíme. Tam skutečně neustoupíme ani o píť, my jsme to odůvodnili a skutečně nevidíme žádný důvod, abychom změnili toto číslo, protože prostě to číslo potřebujeme, tuto částku potřebujeme. A nyní jak to vypadá u těch rozpočtových hlinek. Ten nedostatek finančních prostředků v oblasti pladeb, tak to samozřejmě tam se to mění v čase. Již nyní je to docela špatná situace, pokud jde o všechny ty platby, které by měly pokrýt uzavření programů v rámci předchozího finančního rámce. A dokonce mám pocit, že právě tento typ pladeb eh, má na mysli několik eh, těch ministrů. Myslím si, že asi o těchto částkách hovoří. Ovšem, v realitě to vypadá tak, že tam jsou ještě i jiné rozpočtové linky, pokud jde o eh, částku 1, 1b například těch kapitolách eh, v následujících týdnech, rovněž nám budou chybět dostatečné finanční prostředky. To znamená, že nebudeme schopni ani v těchto kapitolách již platit. A z tohoto důvodu Evropská komise by si přála to, aby následující věc, aby ta první etapa, ta první tranše, těch 7,3 miliard, aby to rozpočtové orgány schválily co možná nejrychleji, tak abychom měli na jedné straně k dispozici dostatečné finanční prostředky a abychom zároveň mohli požadovat ty další částky, které, budou, které budeme potřebovat. A nyní teda pokud jde o tu hotovost. Pokud jde o hotovost, kterou máme k dispozici, Situace je následující. Jistě víte, že na začátku roku vždy požadujeme nějaké ty dvě dvanáctiny a tak dále, abychom mohli financovat mm, například přímé platby v zemědělství. Na základě toho klasického postupu zredukujeme postupně mm, tyto částky ehm, v jarním období. Tak, abychom měli tu jednu dvanáctinu někde v polovině roku a abychom, řekněme, v březnu, v dubnu již mohli zredukovat ty um, částky, které jsme předplatili jaksi v těch prvních dvou měsících roku. Ovšem v letošním roce se situace diametrálně liší. 16. května, to je dnešní datum, 16. května. Máme vlastně, jsme tam ještě o dva měsíce napřed, pokud jde o um, ty částky, které jsme požadovali. To znamená, že jsme vlastně na konci tohoto měsíce využijeme už 7 dvanáctin hotovosti, protože jsme protože potřebovali tyto částky a protože musíme platit i ty částky, které byly přeneseny v rámci pladeb z loňského roku do letošního roku. A proto, pokud jde o hotovost, která je k dispozici, máme tam hotovost, ovšem tato hotovost je omezená, což znamená, že musíme postupovat velice mm, obezřetně, protože na konci tohoto měsíce tam budeme mít asi těch, ty 4 miliardy eur plateb, které prostě nejsme schopni pokrýt, protože nemáme dostatečnou hotovost k dispozici nebo na konci měsíce je nebudeme mít. My ovšem doufáme, že v červnu, v červenci to bude možné, ovšem je to velice dlouhý proces, protože když zredukujeme eh, ty platby z loňského roku na konci roku, samozřejmě, že tam budeme mít určité částky, které přichází ze strany členských států, které bude muset eh, pokryt. To znamená, že potřebujeme určitou rovnováhu dosáhnout této oblasti. My teda velice postupně budeme schopni zredukovat tento rozdíl, pokud jde o nedostatek hotovosti. Čili já v současné době mohu říct, že zatím nemáme nějaký veliký problém s hotovostí, ovšem ta situace je velice napjatá. Proto jsem to chtěl upřesnit, vážený pane předsedo. To je z mé strany, si myslím, všechno v tomto okamžiku. Děkuji. Děkuji, pane generální řediteli. Než dám slovo dalším kolegům, eh, ještě jedno upřesnění. Eh, mám na vás tedy otázku. Asi bych měla znát na ní odpověď, ale přece jen. Jak je možné, že v roce 2013, což je tedy poslední rok toho sedmiletého rámce 2007-2013, nemáme ještě vyřešeny a uzavřeny programy z předchozího období. K čemu potom jsou pravidla N plus 2, N plus 3? Euh, ano, pane předsedo. Tak jedná se o uzavření, uzávěrku, uzávěrku programu. Nejedná se o průběh či život těch programů. Jedná se o uzávěrku a tam je to tedy 5 které se hradí v okamžiku uzávěrky programu. A pokud jde o ta pravidla N plus 2, N plus 3, tak u těchto programů bylo eh, více flexibility a to samozřejmě také sehrává svou úlohu, protože tam byla k dispozici delší doba. Ta schoda mezi těmito dvěma prvky znamená, že eh, ještě probíhají u závěrky některých programů, ale je to skutečně už jenom takový úplný eh, konec těch, těch programů, které byly do roku 2006. Dobře, tak já mám pocit, eh, a říkala jsem to i zpravodajům, že bude třeba, abychom se tím zabývali i při eh, dalších jednáních o víceletém finančním rámci, protože že se u závěrka programu protahuje dalších 6-7 let, to pak vyvolává rozpočtové problémy. A i vzhledem k veřejnému mínění směrem navenek eh, to vyvolává dojem, že ty evropské postupy jsou příšerně dlouhé, že Evropa neumí řádně spravovat své peníze, takže bychom se tím měli zabývat. Tak, teď bych chtěl dát slovo Janu Mulderovi, který o něj ještě nepožádal, ale určitě se nemůže dočkat, protože v rámci bodu 7 našeho pořadu jednání eh, on vede tedy tým spolu s Ann Jensenovou a s Giovannem Laviou, a mají nás informovat o svém pracovním dokumentu o neproplacených závazcích RAL a o položkách pladeb a pak bych dal ještě slovo dalším kolegům, kteří se přihlásili. Takže Jane, eh, jestli máte nějaké komentáře, případně otázky na generálního ředitele, máte nyní možnost. Thanks, eh, chair. Yeah, I listen. Děkuji, pane předsedo. No, já se velkým zájmem poslouchám tu diskusi, protože se to částečně překrývá se zjištěním z mého pracovního dokumentu a jediné, co můžeme říct, že je, že RAL stouply mnohem více než v předchozím období. Je tady řada vysvětlení, že je například, že se změnilo pravidlo N plus 2 na N plus 3, zvláštní úprava pro Řecku, výjimky a podobně. Ale klíčové je vždy to, že během těch let členské státy a parlament se zavážou ke všemu, co bylo ehm, dohodnuto víceméně ehm, ke všemu, ale platby neprobíhají stejným tempem jako ty závazky, do kterých vstupují. Když srovnáme platby, tak ty jsou o 61,5 miliard menší, než měly být podle mm, dohody MMF. to, eh, toto si říká o problémy. Otázku, kterou jsem kladl, pod, kladl řadě států, jaké systémy mají, v Evropě jsou různé systémy rozpočtování. A systém, který máme, ty závazky a platby, platí i pro některé další země ale nejsem dostatečně ným specialistou, abych řekl, co je nejlepší, ale ten systém, který máme v Evropě, že dáte závazky, se zavážete k vyplacení prostředkům, ale pak nemáte prostředky na platby, to je ne, nefunkční dlouhodobě. Problém eh, je v kategorie 1 rozvoj venkova, kategorie 2 tyto představují 90 RAL. Ehm, stejný problém je s výzkumem. E, tam je problém se závazky, které už jsou po roce, ale může to být horší v příštích letech, protože máme finanční nařízení a to znamená, že budeme muset platit a to v obdobích kratších než v minulosti. Jinak budou pokuty. Problém, který vidím já a mě neujistily ty deklarace, které tady padaly, ten problém bude velký v letošním roce, protože budou požadavky o platby a opravný rozpočet číslo 2, 11,5, to nebude stačit. Já si eh, myslím, že do příštího MMF budeme s velkou částkou, kterou ještě budeme muset vyplácet. A podle mých kalkulací to ukazuje, že ten rozdíl možná bude značný. Co můžeme dělat? Jediné, co by členské státy mě měly akceptovat, že když se k něčemu zaváží, musí to také zaplatit. To znamená, ty mm, částky na platby musí být co nejpřesnější. To již e, opakovaně říkal předseda. Musíme ověřit, jaké požadavky na platby dostaneme, protože obvykle jsou ty odhady mnohem vyšší než to, co pak chtějí schválit. Eh, což je rozpor, který nikdy nedokážu vysvětlit. Že není centralizace, tedy to členské státy předkládají komise, protože stejné členské státy, které chtějí hodně peněz, pak spochybňují tu částku, když komise to proplácí. Takže co s tímto systémem, který tak dlouhodobě nemůže fungovat? Musíme ověřit tedy to platby, musí to být automatické, když máte závazek, musíte mít systém, že tím, že automaticky e, zajistí ty platby v příštích letech, jinak to nemůže fungovat. Nový MM, v novém MMF je dohoda mezi členskými státy, že místo N plus 2 bude N plus 3. Toto ještě zhorší. To je špatný krok špatným směrem, protože ralky ještě rozstoupnou. Toto řešení um, mm, tedy vypadá, že flexibilita je součástí problému, je součástí řešení. Když se podíváme na eh, posledních šest let, podle čísel, které mám, tak posíláme zpátky 13 miliard členským státům. To jsou tedy přebytky z každého roku. Ve srovnání s tím ten e, doplňkový rozpočet 11,5 je rozumný. Členské státy na tom ještě získávají. Kromě toho jsme vždy byli pod úrovní v MMF, takže nás nemohou obvinovat z ničeho špatného. Takže řešení může být, že flexibilita bude co největší a buď poslední závěr, ale to možná tady již eh, eh, přesvědčují přesvědčené, když bude systém, že peníze, že státy se zavaží něco zaplatit, pak odmítnou to zaplatit, to je nemožné. To ne, funkční systém. Vyřeží se to jenom tak, že bude jiný systém vlastních zdrojů. Děkuji. Děkuji, milý kolego. Hán, chcete něco dodat? Dobře. Děkuji za tuto analýzu, která je velmi relevantní a určitě ji využijí naši zpravodajové při jednání o MFF. Je dobře, že jste poukázal na to, v jakých řádech se ty částky pohybují. Pokud se podíváme na rezervu, která zbyla u položek pladeb 2007 až 2013, předtím, než se přijalo rozhodnutí ohledně dopravného rozpočtu číslo 2, bylo to zhruba 65 miliard euro. Podíváme-li se na rozpočtové přebytky, které během toho šestiletého období jsme vraceli členským státům, tak ty jsou ve výši 13 miliard eur. A dnes náhodou, nebo šťastnou náhodou, o které hovořil generální ředitel, jsou ty potřeby zhruba ve výši 11 miliard. A to ukazuje, eh, jak důležitá je diskuse a jednání o flexibilitě. Salvador eh, ještě požádal o slovo. Ano, pane předsedo, já jsem se chtěla zeptat generálního ředitele, co generální ředitelství pro rozpočet myslí tím, že chce k rozpočtu rozpočtu přistupovat eh, jaksi opatrně pro rok 2013, tak jak to požaduje ECOFIN ve svém prohlášení. Co si pod tím eh, generální ředitelství představuje? Znamená to nějakou změnu v eh, uplatňování programu během tohoto roku? Myslím si, že to je taková prázdná věta ze strany rady protože tam nejsou žádné pokyny ohledně toho, jak by komise měla spravovat rozpočet a platby pro tento rok. Děkuji, Salvadore. Pane generální řediteli, takže v čem ta opatrnost spočívá? Už jste nám vysvětlil, v čem spočívá náhoda a teď se dostáváme k opatrnosti. Děkuji, pane předsedo. Musím doznat, že se nejsem schopen hovořit o opatrnosti. To je slovo, které do prohlášení rady tedy bylo zapracováno, je to prohlášení rady a samozřejmě to je spíše taková terminologie eh, eh, rady, když komise také používá výraz opatrnost, ale v tomto konkrétním případě eh, jsem z toho tak trochu zmaten. Mám určité otazníky v hlavě, protože vzhledem ke struktuře rozpočtu, a vzhledem k metodice eh, uplatňování rozpočtu, kontroly, které používáme, tak myslím, že ta opatrnost je všude přítomná ve všech fázích naší práce. Komise, jak dobře víte, nemůže navrhovat výdaje, u nichž by eh, nebyl, nebo pro něž by neexistoval právní základ. To znamená, že jakékoliv eh, eh, odchylky nejsou možné, protože všechno je přesně eh, předepsáno. Ta opatrnost nebo obezřetnost, ta je součástí samotné koncepce víceletého finančního rámce a nástroje, které zajišťují provádění tohoto rámce. To tedy mohu odpovědět panu Garigovi. Nevím, možná předsednictví by mohlo vysvětlit, eh, co myslelo tím výrazem opatrnost, Aha, protože nevím, jestli to pak má mít nějaké dopady na fungování a práci komise. Teď ještě dovolte pár poznámek k tomu, co říkal pan Mulder. Jeho zpráva je velice dobře zpracovaná, velice úplná a ty komentáře pana Muldera o položkách pladeb, o pravidlu N plus 3 a o flexibilitě eh, jsou eh, poznámky, s nimiž se komise může plně stotožnit. Eh, jak víte, my jsme v listopadu 2012 vyjádřili politování na tom, že položky pladeb byly sníženy o 5 miliard oproti návrhu komise jak už říkal pan předseda, komise je jediným orgánem, který může skutečně provádět ty součty na základě informací, které poskytují členské státy a které my obvykle ještě potom snižujeme na základě našich zkušeností. Co se týče toho pravidla N plus 3, komise navrhla opatrně, abychom e, se e, při zprávě rozpočtu drželi spíše pravidla N plus 2. Evropská rada ovšem přijala jiné rozhodnutí z určitých důvodů spíše politického rázu, které samozřejmě musíme respektovat. Ale je třeba si uvědomit, že to bude mít vliv na RAL. To je zcela jasné. A dále je zřejmé, že ty položky pladeb, které byly tedy stanoveny, stanoveny na historicky eh, snad nejnižší úrovni, zejména s ohledem na výši RAL ze současného období 2006-2013, tak komisi, eh, komise si jasně uvědomuje a předseda komise to také velice jasně řekl na Evropské radě, že ta flexibilita je prostě nezbytná. Je třeba, abychom byli schopni využívat celou částku, kterou schválila Evropská rada a kterou uvedla eh, v závěrech z února 908,4. To je zcela zásadní. A u všech těchto bodů, pane předsedo, můžeme podpořit analýzu pana Muldera. Děkuji. Děkujeme. Rád bych k tomu ještě dodal jednu věc. Jsme v podstatě nyní na počátku počátku v podstatě takové nepochopení, které ovšem ale politicky by mohlo mít obrovský dopad. Evropská unie, především eurozón, je nyní ohrožena. Ohrožená recesí. A v podstatě to, co slýcháme nyní na komunitní úrovni, to znamená, ano, rozpočtové škrty, ale zároveň ekonomický růst a proto musíme mít nové projekty, musíme je financovat. A proto potřebujeme opravdu rychlou dohodu u víceletého finančního rámce. Ovšem, to pravděpodobně bude znamenat, že to bude rozpočet mnohem nižší a první roky tohoto rámce v podstatě budou neustále mít tyto nedostatečné, tyto nedoplatky. To znamená, budeme muset neustále financovat staré projekty a ne nakopnout, nebudeme schopni nakopnout žádné nové projekty. To znamená, že v podstatě začínáme období, ve kterém ten rozpočtový, eh, ten náš rozpočet komunitní je malý, ovšem je to nesmírně důležité pro některé členské státy, pro určité politiky v oblasti konkurenceschopnosti a to všechno bude znamenat, že se nám seškrtají tyto částky. Toto je stávající situace. Ivalo má slovo. I would like to uh, express my satisfaction from the answer of the Director General, Mr. Jean Jean, on the... Uh... Uh, vyjádřit své Eh, uspokojení nad eh, touto zprávou. To by mělo být eh, poselství i radě, pokud nebude tato věc vyřešena v příštích týdnech, pak budeme mít obrovské problémy, vzhledem k tomu, že rada nerozhodla. Možná komise bude muset začít, že formálně není postup pro dvě tranše. Neměli bychom to dále odkládat. Také obdivuji schopnost komise dělat něco statisticky výjimečného, totiž eh, pod, eh, ty potřeby jak si napasovat na tu zbývající marži, což je skutečně mistrovský výkon. Chci se vyjádřit k tomu, co řekl Jana Giovanni, k tomu dokumentu, k, tomu rál, k těm rálkám. Eh, to je dobrý argument pro velkou prioritu parlamentu, což je flexibilita v příštím finančním rámci. V ruském rozpočtu jsou strukturální problémy v jeho implementaci. Pokud je nevyřešíme, ty strukturální problémy budou vytvářet eh, problémy v příštích letech. Tady chci trošičku rozlišovat v tom, že eh, si nemyslím, že N plus 2 nebo N plus 3 je v rálkách ten problém. Způsob, jakým eh, je vytvářen evropský rozpočet, máte v podstatě již zakotvenou eh, potřebu na rál, to znamená platby, které přicházejí v jiném roce než ty závazky, protože jsou to dlouhodobé rozpočty v různých kapitolách a tak dále. To není ten problém. Problém je, že Máme obrovskou diskrepanci. V podstatě není, e, nic, není žádná vazba mezi účetním přístupem, což je ty závazky přesouvat dopředu, a přístupu členských států, kde ty peníze vůbec neexistují v těch národních příspěvcích. Takže začnete s projekty, přesouváte je dva, tři roky od, a nemáte příjmy. Pokud se členský stát nerozhodne, eh, aby eh, závazkům odpomídali i platby, tak máme rostoucí problémy. A vidíme to z, číslu, z čísel stávajícího MFF. To je velký problém. RAL. Ne, RAL, ne RAL per se, protože to je prostě normální způsob rozpočtování, ale rozdílu mezi závazky a platbami ze strany členských států. Tady máme různé e, problémy, jak to řešit. Jedna je globální marže, jedna je e, autonomie rozpočtu, což je reforma vlastních zdrojů, což je jedna z dalších priorit parlamentu. Takže e, myslím, že tento dokument se využít jako argument v jednáních. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také požádala o slovo, abych řekla něco podobného jako právě pan Kalfin. Nejprve chci poděkovat panu Mulderovi, paní Jensenové a panu Lavíovi. Tento dokument je velice podrobný, je tam mnoho informací a myslím, že se nám může hodit pro eh, objasnění záležitostí. A pak ještě další věc, kterou bychom měli vyjasnit. Je jasné, že platby a RAL jsou těsně spjaty, ale není to úplně to tež. A proto mám pocit, že občas zaměňujeme problém s platbami za problémy s RAL. Souhlasím s tím, co říkal pan Kalfin. Myslím, že s RAL není nějaký reálný problém. Prostě RAL existují z definice věci samé. A my na to často narážíme v oblasti soudržnosti ale tam vlastně jsou ty eh, RAL kvůli těm pravidlům N plus 2, N plus 3. Teď se to tedy protáhlo na N plus 3 a to dočasně může znamenat navýšení RAL. Ale RAL u soudržnosti v podstatě neexistuje, protože ty eh, programy vlastně končí průběžně. A když se podíváme na čísla v okruhu 1A a v okruhu 4, tak tam je víc problémů s RAL. Ale opravdový problém, to je problém pladeb. Tam je hlavní problém ale to je proto, že rada nedává peníze, které dávat má. E, to není otázka 60 miliard v maržích. Každý rok by se mělo zaplatit, co se zaplatit má. A pokud se ty peníze neposkytnou, tak potom vznikají problémy ne sral, ale problémy s platbami. A myslím si, že je důležité toto vysvětlit, protože Někdy, když zaměňujeme problém s platbami a problém s RAL, tak potom se eh, mohou objevit snahy, eh, že se to bude řešit tím, že se sníží závazky, místo toho, aby se zvýšily platby. A mám pocit, že takovýto přístup tady někdy v pozadí eh, se objevuje v myšlenkách některých. E, není možné, aby pro rok 2014 mohli dali všechny třeba nula na závazky a všechno na platby, to je jasné, ale to uh, určitě si nikdo v tomto uh, rozpočtovém výboru ani nemyslí. Je třeba tedy především tlačit na to, aby rada poskytovala ty peníze a potom by takové problémy nevznikaly. Děkujeme, Aider. Isabel Durán slovo děkuji za slovo, pane předsedo. Možná ještě jedna otázka na pana generálního ředitele z komise, pokud jde o tu zprávu pana Muldera. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno k této zprávě. Hovoří se zde o tom, že pokud budeme skutečně chtít, chtít mít pro ty eh, následující období eh, všechny ty částky, takže budeme potřebovat 15 miliard. Ovšem zde se hovoří o 11,2 miliardách. Ovšem pan Milder hovoří o tom víceletém rámci, o 15 15 miliardách, to znamená ještě k tomu opravnému rozpočtu. Ano, vy zde máte to číslo 1,11,2 miliardy, dobře, to si, jsem si poznamenala. Ovšem, pan Milder ve své zprávě hovoří o 15 miliardách, čili já jsem opět zde u těch čísel trošku zmatená, potřeboval bych objasnit tuto situaci. A další záležitost strategická pro další trialog. Pokud ty potřeby, o kterých hovoříme, znamenají skutečně výši 11,2 miliard a že teda očekáváme, že tam dojde k tomu doplnění v rámci hotovosti a tak dále, myslím si, že nemůžeme skutečně souhlasit s tím obdobím, které navrhuje rada, my prostě v černu budeme potřebovat ty částky a potřebujeme, abychom měli tu tranči k dispozici, tak abychom pokryli čísla, která potřebujeme doplnit do těch 11,2 miliard. Čili opravdu bychom měli říci radě, že prostě nesouhlasíme s tím obdobím krátkým, které nám dali k dispozici a že prostě musíme samozřejmě vyjednat všechny věci, které se týkají EMMF, tak abychom prostě nejenom pokrývali to, co musíme pokryt z minulosti, ale abychom měli i možnost nakopnout ty nové projekty. Čili těch 11,2 miliardy a 15 miliard, já skutečně si myslím, že to znamená určitý zmatek. Děkujeme nyní ještě Láslo Švrián a potom poprosíme zase pana generálního ředitele. Takže Láslo má slovo. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně bych chtěl zopakovat eh, to, eh, že bychom měli jednat čím dříve, tím lépe. Pokud nebudou dohody hotové velice rychle, dojde ke katastrofě. Druhá poznámka se týká situace prvního roku víceletého finančního rámce. Je pravděpodobné, že zbytky bývalých mm, výdejů se budou ještě použí, využívat. Ale jaká je jiná možnost, pokud by se například všechno dalo financovat v letošním roce, tak příští rok by bylo prakticky nemožné vynaložit ani euro, takže je velice málo projektů, které by mohlo začít v lednu 2014 a současně skončit v stejném roce, to je z 99% nemožné. Proto ta flexibilita do toho vstupuje. Pokud bychom přišli o nevynaložené prostředky v prvním roce, tak by to celé bylo neplatné. To znamená, že flexibilita je důležitá, aby se ty peníze zachránily. Ale, jak jsem řekl, nelze měnit národní obálky, protože jinak um, přátelé koheze budou proti flexibilitě v radě. Pokud budou národní obálky respektovány, tak je flexibilita užitečným nástrojem. Pokud se část těch peněz vynaloží na toto období, stávající, tak to nebude tak špatné. Bude, bylo to stejné před sedmi nebo čtrnácti lety. Děkuji. Ano, děkujeme, milí kolego. Ano, přesně tak, to je argument, to je právě ten aspekt celého problému, argument, který jsem slyšel v Bratislavě včera, jsem navštívil Slovensko. Slovensko bylo zemí, která vedla právě ten klub těch přátel koheze a oni na tomto bodu opravdu trvali. Všichni se již vyjádřili, proto poprosíme opět pana generálního ředitele, který prosím, aby odpověděl na otázku paní Durand. Jestli dovolíte, vážený pane předsedo, alespoň jeden komentář k tomu, co se co se zaznělo od pana Soriana, ano, nejsou zde národní obálky, pokud jde o platby. To je v podstatě taková ta masa finančních prostředků, které přerozdělujeme podle potřeb. To znamená, že zde nejsou nějaké obavy. To, co řekla paní Durán, to je přesné, to jsou opravdu částky, které by mohly na konci roku prostě vzniknout. Tam bychom potřebovali ty platby provést, to znamená z rozpočtu následujícího roku. Většinou to tak vypadá, to znamená ta koncentrace těch požadavků na proplacení na straně členských států v těch posledních týdnech možná řekněme úplně ta posled, v tom posledním týdnu do konce prosince. V podstatě mechanicky, materiálně není možné to pokrýt a právě proto je přesouváme do plateb následujícího roku. A to bude i situace, která nám vznikne na konci letošního roku, začátku příštího roku tímto jsem chtěl odpovědět na váš dotaz. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, pan Jan Mulder. Domnívám se, že k tomuto poslednímu bodu to je otázka kolika let, ale otázka je, že zda eh, to je mm, obvykle vysoká částka jako v minulém roce a v tom případě by, jak říká náš předseda, budeme mít deficit, deficitní unii protože máme velké částky k vyplacení v příštích letech a to není v souladu se smlouvami. Pokud to, to bude v posledních měsících prosince, pak se to převede na příští rok, ale když máte nevyplacené částky již ehm, v září, v ehm, říjnu, tak pak by mělo být dostatek plateb v daném roce, aby to bylo možné pokrýt má pan generální ředitel jistotu, že bude moci zaplatit všechny faktury, které přijdou v říjnu, v září a tak dále? Pane generální řediteli, prosím. Ano, velice stručně, vážený pane předsedo. Komise si udělala své výhledy tak, abychom opravdu mohli pokrýt v roce 2013 všechny závazky, všechny právní závazky, které jsou v souladu, to znamená tak, abychom pokryli všechny ty naše závazky, které vyplní textů, to znamená se smlouvy. Já myslím, že tím jsem odpověděla na otázku pana Meldra. Dobře, říká pan předseda. Dobře. A nyní vám navrhuji následující věc, abychom ukončili rozpravu k tomuto tématu, ke všem těmto bodům. A ještě jedna záležitost bod číslo 9. To je návrh opravného rozpočtu číslo 1. To se týká Chorvatska. Pan Giovanni Lavia zde bohužel není, protože se, zde, protože se zúčastňuje zrovna triálogu ohledně společné zemědělské politiky. Proto mě poprosil, abych to trošku uvedl, toto téma. Čili pokud je o ECOFIN, v průběhu ECOFINu se věnovali tomuto tématu a ministr financí Irska, pan Nonan, žádal o to, aby se rozhodnutí v tomto ohledu přijalo rychle, pokud je o finanční částky, které by měly být k dispozici pro Chorvatsko, aby to rozhodnutí bylo rozhodnutím politickým, aby to znamenalo určitou otevřenost, přivítání tohoto nového partnera mezi námi. To si přeje Evropská komise, Evropský parlament. My jsme tímto způsobem hlasovali eh, minulý týden v rozpočtovém výboru a toto si přeje i irské předsednictví. V tomto okamžiku zatím ovšem nepanuje jednomyslnost protože to je návrh Evropské komise, který my podporujeme. To znamená uplatnění přesného textu, pokud jde o institucionální dohodu, která v současné době platí. A my tam chceme teda navýšit ty stropy. Stropy <clears throat> pro možnost přivítání tohoto nového člena Evropské unie, Evropská komise, když se podívala na ty částky, tak v podstatě navrhovala i provozní částky, abychom je navýšili, ale ne eh, tu kategorii pyramid. Hm, tento návrh komise podporujeme. Čili v současné době zatím nedošlo k dostatečnému pokroku na radě u této problematiky. My jsme naznačili a rovněž jsme minulý týden hlasovali v tomto ohledu to znamená, naznačili jsme naši naši snahu, abychom skutečně rozhodnutí přijali co možná nejrychleji, protože se blíží první červenec, ale zároveň právně samozřejmě jsme vázaní tím, co se stane či nestane na radě. Já vaším jménem to dělám a dělám to nyní otevřeně, udělám to i v tisku, zdůrazním to, jak parlament se dívá na toto rozhodnutí, jak nám leží na srdci to, aby toto rozhodnutí bylo co možná nejrychlejší a aby to odpovídalo tomu duchu toho, jak nahlížíme na vstup nové země do Evropské unie a zároveň, že chceme dodržet přesně meziinstitucionální dohodu. Máme čas zatím ještě dostatečný, tak abychom přijali toto rozhodnutí před 31 nebo promiňte před 30. červnem, prostě před koncem června. A bych připomněl následující věc. Výbor pro rozpočet se opět eh, sejde 30. května. Ovšem, my samozřejmě přirozeně, pokud chceme, aby tento rozpočet již platil od 1. července, potřebujeme, aby ho schválila naše plenárka, která proběhne mezi 10. a 14. červnem ve Štrasburku pokud nevyřešíme tuto záležitost na úrovni rady 21. června například na ECOFINu, to znamená, že bychom prostě to nemohli vzít potaz dříve než v rámci toho prvního eh, červencového zasedání plenárního zasedání, což by bylo opravdu, což by byla škoda. Ovšem nyní je teda na radě, aby mm, přijali, aby teda vystupovali opravdu odpovědně eh, v této otázce přijetí nového členského státu. Čili tolik na úvod. A nyní, nyní se dostáváme, říká pan předseda, k bodu číslo 12. Bodu číslo 12 a 13. 12, třináctka, To znamená, že to návrh opravného rozpočtu číslo 5 pro financování Fondu Solidarity pro Slovinsko po záplavách. Pokud je o tento právní text, zde máme, myslím, pana kolegu Fernandéše, který by hovořil především u třináctky, pokud jde o využití Fondu Solidarity pro Slovensko. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych... Pan... Požadavka mm, požadavek pana Levia, mm, jak řekl pan předseda, současně budu prezentovat eh, návrh obrany rozpočtu číslo 5, k mobilizaci Fondu Solidarity 14,6 milionů eur. Slovensko, Chorvatsko, Rakousko tam byly záplavy, což je živelná katastrofa na konci října, začátkem listopadu 2012. Tento požadavek je v souladu s mm, nařízením o fondu Solidarity, je naprosto v souladu s precedenty a mm, zvyklostmi, s kterým, na kterých postupujeme v těchto případech a jako obvykle. A to jsme často kritizovali v minulosti. Fond Solidarity je pomalý, vždy vyžaduje opravný rozpočet což je vždy mm, na dobré vůli rady. A i v tomto případě je tady eh, odklad, který občané Evropské unie nemohou pochopit, i když to jsou relativně malé částky 14,6 milionů euro. Co se týče změny v rozpočtu, ten opravný rozpočet, v návrhu číslo dvě komise hovoří o marži 14,8 milionů euro v kapitole 3b, takže nevidím problém s tímto schválit. Naopak jsme pro schválení opravného rozpočtu a mobilizaci fondu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Nikdo se k tomuto bodu nehlásí. Připomínám tedy, že s výhradou eh, toho, co probíhá na radě, bychom měli být schopni návrh zprávy prostudovat na eh, rozpočtovém výboru 27. června nebo 11. července. Hlasovali bychom 5. září a na plenárce v září by se to potom také schválilo. Takže to ještě bude potvrzeno. A samozřejmě jako obvykle, když se využívá eh, fond Solidarity, protože se jedná o záplavy ve Slovensku, Chorvatsku a Rakousku, tak vždy schvalujeme právní základ a dodatečný rozpočet. Tak, teď přejdeme k bodu 8 což je pololetní zpráva o iniciativě týkající se projektových dluhopisů, které jsou stále ještě v zkušební fázi. Hovořili jsme o tom minulý týden eh, při slyšení eh, předsedy Evropské investiční banky a komisaře Oliho Réna. Je tady za komisi pan Tomás, za Evropskou investiční banku pan Janet a ty nám tedy eh, přinesli přednést zprávu. Kde pak je máme? Takže prosím, abyste eh, přednesli tuto prezentaci. Děkuji vám, vážení poslanci, děkuji, že jste si na nás udělali čas. Jak jste říkal, pane předsedo, místo předseda eh, eh, REN a také předseda Evropské investiční banky už o tom hovořili, eh, o tom, že tedy EIB a EK dělají tuto pilotní fázi. In, in six months. Toto je formální krok v šestiměsíční zprávě, kde jsme slíbili dát parlamentu mm, formálněji zprávu přijatou kolegium na základě šesti měsíců se všemi aktuálními informacemi. Když se vrátíme zpátky a podíváme, a připomeneme si rozsah té pilotní fáze, kdy jsme měli testovat a vyladit tu iniciativu a její finanční prvky, s cílem zvýšit implementaci během příštího MFF. Takže tady byl původní požadavek komise um, iniciativy na nový MFF, abychom mohli rychle um, bírat zkušenosti a testovat to na trhu. Bylo rozhodnuto o pilotní fáze, aby bylo vidět, jak to tedy zapadne na ten trh. Mil, omezená iniciativa s omezenými zdroji, koncentrovaná na jeden sektor, nikoli distribuovaná na všechny sektory, takže se očekává, že bude podpořeno menší počet projektů. Takže máme poskytovat informace po šestím, každých šest měsíců a každoročně probíhat schůzky s podrobnějšími zprávami. Bylo mm, samozřejmě spousta diskusí o této iniciativě od té doby, co to komise navrhla v roce 2010 až do konečného schválení v roce 2012. Členské státy váhaly, ale díky podpoře Evropského parlamentu se nám podařilo prosadit tu iniciativu projektových bon, dluhopisů. Vytvořilo to určitou nejistotu na trhu, ale teď to vypadá slibně. Musíme si ale uvědomit, že tyto projekty trvají dlouho, jejich příprava a přitom máme jenom málo času na implementaci pilotů to, jsou to velice cílené projekty na zelené louce, které chceme, s, aby současně byly v pokročilé fázi výběrového řízení, aby mohly být financovány do konce roku 2014. V některých případech posuzujeme i brownfield eh, projekty, které jsou na začátku výstavby a mají problémy že se pokoušejí nalézt eh, přidanou hodnotu, aby to mohli dále financovat. Současně, abychom mm, mohli mm, využívat diverzifikace eh, v tomto smyslu, tak koncepce je vytvářet portfolio s diverzifikovanými riziky. Musíme zajistit, aby to byly různé projekty v různých zemích, v různých sektorech, jinak nebude diverzifikace portfolia a rozpočtové zdroje se nebudou využívat nej, nejefektivněji. Je tady celá řada projektů, které již EIB schválila. Rada EIB již ehm, dala svůj souhlas s řadou projektů. Jak vidíte, je to tady v různých zemích, některé jsou dálnice, některé jsou elektrické sítě, některé jsou skladiště plynu. Některé již byly schváleny, EIB se může účastnit toho. Týká to jedné miliardy, z čehož 700 milionů odpovídá požadavkům z evropských rozpočtů, pokud všechny projekty projdou. Takže máme 230 milionů, ale již máme schválené projekty, které by požadovaly 700 milionů euro. To, že ty projekty byly schváleny, neznamená, že všechny se uskuteční, protože v některých případech sponzoři nebo e, ti, co se to ucházejí, mohou nalézt jiný, jiné finanční řešení, nebo může být. Mohou nastat odklady, že se snažíme e, zajistit, abychom měli projekty mm, dostatek projektů, abychom mohli implementovat během pilotní fáze a pak vás informovat o specifických finančních prvcích, protože to je velice specifický požadavek tohoto výboru posoudit finanční um, každého projektu, rizika a podobně. Hmm. IB provedla Eh, odvedla velice dobrou práci od té doby, co byla tato iniciativa spuštěna eh, s alternativou financování všech projektů, které odpovídají daným kritériím, projednání se sponzory, s eh, příslušnými orgány, protože během fáze zadávání zacházek musí povolit možnost umožnit financování dluhopisů nejenom jich, takže je důležité, aby ty orgány příslušné byly, eh, participovali na tom úsilí a zvažovali alternativní financování a také sponzoři, kteří se ucházejí o tento projekt, mm, tak oni také musí eh, zvažovat možnosti financování na kapitálovém trhu nebo eh, dalších úvěrů. Máme tady již na tyto projekty, které jsou schválny, které se schvalují. Máme tedy druhou mm, kategorii projektů. Do roku 2012 jsme identifikovali projekty za dalších 1,8 miliard evropských zdrojů s potenciálními dluhopisy asi 9 miliard. Je tady tedy velká poptávka, i to i přesto, že je to velice cílené, co se týče sektorů i co se týče definice rané fáze projektu, které, kterou můžeme financovat. Jak vidíte z tohoto grafu, tak je to poměrně eh, vysoká diverzifikace mezi dopravou, energetikou, širokými pásmem a poměrně velká diverzifikace co do jednotlivých členských zemí. Někteří z vás si asi všimnou, že asi polovina těch projektů je na trzích, kde byla větší tradice um, projektového financování dluhopisy před krizí, Británie, Belgie, Německo. Tam už je nějaká tradice. Ale ve stále větší míře se projekty eh, dělají i v Itálii, ve Španělsku. To je víc než čtvrtina v současném eh, fázi kde zemí, kde není tradice takového projektového financování. Takže hledání projektů, které by odpovídaly těm požadavkům na těch 200 milionů v této pilotní fáze projektových dluhopisů, eh, s tím, ehm, že všichni sponzoři a příslušné orgány se jsou vědomi jiných finančních možností, které, eh, což je velice potřebné v současném prostředí, kdy bankovní sektor a kapitálové trhy, doufejme, budou e, poskytovat úvěry na rozdíl od bankovního sektoru, který redukuje svoji angažovanost vůči dlouhodobým aktivům. Hlavní výzva, která před námi stojí, prvním čtvrtletí nebo na začátku druhého čtvrtletí letošního roku, vzhledem k tomu, že závazky se musí změnit na skutečné reálné projekty v roce 2014, tak je tady určité, určitý časový odklad a hlavním eh, záměrem je zaměřit se na e, volbu řešení projekt, e, dluhopisového financování. Celkově všichni aktéři mm, reagovali převážně pozitivně. V roce 2010 byla iniciativa spuštěna, proběhly veřejné konzultace, které byly velice pozitivní byla eh, tomu, věn, byly tomu věnovány webové stránky, tam byly velice pozitivní reakce, ale mm, tyto pozitivní reakce se nyní konsolidovaly do více formálního potvrzení přidané hodnoty této iniciativy. Ratingové agentury vydaly velice pozitivní hodnocení iniciativy projektových dluhopisů. Uh, to je důležité, aby ratingové agentury chápaly hodnotu této iniciativy, protože eh, kapitáloví eh, investoři na kapitálových trzích, které ty eh, bondy budou kupovat, často mm, se řídí externím ratingem. Jak jsem již zmínil, tak dostali jsme pozitivní reakci úřadů i sponzorů. Přesto jsou stále určité výzvy, určitá ponaučení, která musí Eh, proběhnout. Eh, veřejné úřady v celé Unii v 27 státech se musí lépe seznámit s, s metodami financování dluhopisů. Některé mají omezené zkušenosti, potřebují vzdělávat, aby neváhali v této věci. Institucionální investoři, pojišťovny, eh, další mus mají zájem, aby jejich dlouhodobé závazky odpovídaly dlouhodobým aktivům. Někteří ale váhají udělat ten první krok. Částečně z důvodu regulačního prostředí, které není plně stabilní. Některé pojišťovny stále hodnotí dopad insolvence, penzijní fondy, čekají, zda budou regulační iniciativy vidíme, že toto jsou problémy, které je třeba řešit. A všichni investoři, kteří po, dělali ten první krok, tak naštěstí vidí celou řadu institucionálních investorů penzijních fondů z jiných e, částí světa, Austrálie a podobně, kteří jdou tímto směrem a toto jim dává důvěru i, i těch evropských institucionálních investorů. Když je zájem ze strany sponzorů, tak někteří sponzoři také nemají zkušenosti s financování na kapitálových trzích, musí je začít integrovat do svých nákladových modelů a všechny tyto výzvy vedou EIB, která je velmi aktivní této oblasti a snaží se jenom vzdělávat investory, ale také uvažuje eh, v rámci eh, počáteční a pilotní fáze, kde bude připravena koinvestovat, jakmile budou připraveny eh, dopisy k vydání, aby se ty trhy rozjaly. Pokud tedy projekt eh, půjde cestou kapitálových trhů, tak se ty bondy musí vydat, obchodovat, investoři musí přijít a EIB jako signálem svého eh, svého úsilí v této věci bude hrát i roli investora, tak a to tež bude platit i pro jiné veřejné národní banky, které tež podporují tuto iniciativu politicky. Já jsem zmínil ty výzvy, pro, které tady jsou. Ehm, my se snažíme, eh, že v případě mm, financování tohoto typu financování jsou postupy trošku jiné, takže směrnice o zadávání veřejných zakázek musela být příslušným způsobem pozměněna, aby PPP byla možnou alternativou mm, alternativní cestou financování. Ne ve všech členských státech, ale jsou tato pravidla pro zadávání veřejných zakázek tak jasná, takže my mm, teď eh, se mm, zabýváme tou stranou zadávání zakázek, měli jsme konferenci s příslušnými orgány a pokoušeli jsme se je vzdělávat, tedy informovat, jak uvažovat o tom, jak zajistit, aby tyto postupy jaksi nepreferovaly tradiční úvěrové mm, dlouhodobé financování, které v současnosti není moc k dispozici. EIB je tedy velice aktivní, um, spolupracuje se sponzory v jednotlivých projektech a my se domníváme, že věříme, že všechny projekty, které eh, splňují podmínky, tak by mohly eh, které tedy splní ty podmínky pro tuto iniciativu, tak je bude EIB aktivně podporovat buď bě, eh, v rámci mm, spolupráce s sponsory nebo příslušnými orgány. Vy všichni znáte Connecting Europe facilitu, kde již mm, je to ve finální fázi, Významného pokraku bylo dosaženo včera. Velice děkujeme parlamentu za jeho podporu při propagaci finančních instrumentů Facility Connecting Europe. což by umožnilo podstatný nárůst počtu projektů, které by bylo možné podpořit Mm, na rozdíl od uh, řešení nefinančního typu. Tady skončím a kolega z EIB a já budou připraveni odpovídat na otázky co nejkonstruktivněji, abychom využili vašeho omezeného času. Monsieur le rapporteur. Děkujeme, vážený eh, pane řediteli, pan zpravodaj, Gorane, Děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji za prezentaci. Já si myslím, že to opravdu je takový dobrý obrázek toho, jak to vypadá s tím pilotním projektem u těchto projektových obligací. Myslím si, že je velice dobré, že dochází k tomuto půlročnímu hodnocení. Máme možnost se na to podívat v parlamentu. Je to kontroverzní záležitost, pořád eh, na kapitálových trzích v členských státech, do jisté míry i v Evropském parlamentu, proto je nesmírně důležité, že tuto zprávu máme k dispozici. Je zde několik otázek, ovšem, které bych rád nadnesl. Něco jsem možná nepochopil, něco skutečně budou asi otázky. Mám tak asi, řekněme, šest otázek. První věc. Vy jste navrhujete, pokud jsem to správně pochopil, určité rozšíření, prodloužení pilotní etapy. Bylo řečeno, že nejste schopni v roce 2013 úplně zhodnotit tuto etapu, proto potřebujete následující dva roky, 2014, 15, využitě dalších 230 miliard, milionů, než se dostaneme do poslední etapy v roce 2015. Jestli jsem to pochopil správně, vy navrhujete, to, abychom spojili to financování stávající pilotní etapy se stávajícím LGTT nástrojem, který by měl být ukončen v roce 2013 a že pro rok 2014 i 15 bychom zde měli další 230 milionů pro nástroj pro propojení Evropy, to znamená, že by to bylo někde kolem 700 milionů. To znamená, že vlastně potřebujeme dokončit jednání u toho nástroje pro propojení Evropy a zároveň jednání u MMF, toho finančního rámce. Tak to jsem to alespoň pochopil já. Proto se ptám, co to znamená to propojení těch částek, že budeme mít vlastně potom jeden rozpočet nebo jednu kapsu celých všech těchto finančních prostředků. Bylo to projednáno členskými státy, některé už i pilotní etapy byly trošku váhající, rovněž mají určitá omezení, pokud jde o tu o ten nástroj propojení Evropy. Proto se chci zeptat, za to bude ta druhá etapa, ty pilotní etapy, než se dostaneme po roce 2015 k těm skutečným projektovým obligacím. Čili jak to bude vypadat, to je první, druhá, první záležitost. Druhá záležitost, projektové portfolio. Tam jsme v naší zprávě už o u pilotní etapy o tom hovořili, diskutovali jsme to, je to rozumné, možnost propojení projektů s různou úrovní rizika, vytvořit určitou celkovou úrovni rizika, snížit zatížení pro investory, umožnit financování malých projektů a tak dále. Hovořili jste již nyní o portfoliu Znamená to, že to je metoda, kterou již používáte, nebo je to metoda, kterou chcete použít v těch následujících letech? To bych se chtěl zeptat, to by mi velice pomohlo. Toto objasnění. Třetí věc, to je záležitost, která byla neustále diskutována, to je ten leverage dopad těch projektových bondů, to znamená příspěvek EU no, do této oblasti, to znamená ten pákový efekt. Já tomu nerozumím. Hovořilo se, zda vůbec může existovat takový pákový efekt, řekněme, 15-násobek rozpočtu těch investorů. Ovšem, jaké máte zkušenosti? Co můžeme očekávat v stávajícím období, v té pilotní etapě a v následujícím období? Poprosil bych o podrobnosti, to by bylo velice dobré. Čtvrtá otázka. Typ jednotlivých investorů. Původně, jak jste se to zmínili, jste chtěli rozšířit ten typ investorů, přelákat investory, kteří, řekněme, obvykle se nezapojují do EU projektů, infrastrukturních projektů. Jak to vypadá? Ten nástroj z dlouhodobého hlediska se snažil vytvořit nový skutečný trh pro projektové obligace, které zatím, který zatím neexistuje. Samozřejmě, že jsme zatím v počátcích, ovšem, jak to vypadá ty trendy do budoucna, to by mě rovněž zajímalo. Pátá otázka. To je jedna z věcí, kterou jsme diskutovali v Evropském parlamentu, a to je ten výběr, ta volba jednotlivých projektů. My jsme obdrželi určité signály pan Hoyer, když byl mezi námi ve výboru před několika týdny, řekl, že na počátku musíme vybrat určité projekty které jsou které mají zajištěný úspěch, jsou to smysluplné projekty, životaschopné. Ano, my to chápeme, ovšem na druhé straně my vlastně chceme zvýšit i rating těch projektů, kde ten potenciál asi ještě není na té úrovni, že by to mohlo být financováno běžnými tržními nástroji. Je důležité prokázat, že přicházíme s něčím novým, že nefinancujeme pouze projekty, které prostě by stejně získaly finance a nebyl by tam problém. Jak teda dochází k výběru těchto projektů? To je další dotaz. Ovšem je zde i politická záležitost udržitelnosti. Ten první projekt, který jste si zvolili, který již byl schválen, první, ty největší, to byly dálnice v bohatších západních státech Evropské unie. Jak to koresponduje s kritériem udržitelnosti? Ano, vy jste v těch statistikách hovořili o tom, že jsou tam i jiné projekty, se kterými počítáte, které budou nesmírně důležité například IT projekty nebo obnovitelné energie. To by nás potěšilo, kdyby tam byly takové projekty na které čekáme, které se připravuje, protože jinak by to znamenalo politické trošku problémy. A poslední záležitost, geografické rozložení. V pilotní etapě, když jsme ji připravovali, především nové členské státy měly různé obavy ohledně kapacity, zda budou moci aplikovat využít tento nástroj a my jsme, se snažíme přesvědčit, že komise a EIB je bude podporovat tak, aby i tyto státy mohly požádat o tyto finance. Všem vidíme, že jsou zde projekty, které byly schváleny a které jsou prostě projekty pouze v těch bohatších západních evropských státech a ty ostatní členské státy v tom diagramu tam byly pod tou hlavičkou ostatní členské státy. Ovšem je důležité, abyste nám dokázali to, že ne pouze Velká Británie, Německo, Španělsko, ale i východní země, nové země by si mohly sáhnout na tyto peníze. Další věc je nesmírně důležitá. Vy jste hovořil o možnosti <clears throat> zvýšení této facility z 20% na 30% to financování. Já předpokládám, že to asi chcete zatraktivnit v těch členských státech, které prostě jinak pro trhy nejsou až tak atraktivní. Mohli byste nám i tuto záležitost objasnit? My zde máme uh, papírovou prezentaci k dispozici té původní prezentace, protože to, co jste zde řekli, bylo trošičku odlišné. Mohli byste to vysvětlit? To je kontroverzní. Z těch 20% se dostat na 30%. To znamená, že Evropská unie prostě na sebe přijímá další riziko. A to byl ten otazník mnoha členských států před pilotní etapou. Je to totiž velice citlivé asi pokud by došlo k tomu vhodnému geografickému prostoru, by to bylo možné, s tím souhlasím, ovšem potřebujeme u toho trošku objasnění této problematiky. Děkujeme, pane zpravodaji. Nehlásili se nikdo o slovo, já bych k tomu ještě, k tomu, co řekl Korán Feren, rovněž řekl, že mě překvapilo, podobně jako Gorana, že ty první projekty, které eh, se, se kterými se počítá, se týkají především infrastruktury v oblasti dopravy. A pokud je o ten potenciál, ano, jsou tam určité projekty, ano, tam například energetické investice, především obnovitelné zdroje. Ovšem, nic tam není například u eh, broadbandu, eh, toho širokopásmového propojení, což mě velice překvapuje. podstatě v tom rozložení finančních prostředků, pokud jde o nástroj Connecting Europe Facility, propojení Evropy, to, jak to vidí rada, když hovořila o víceletém finančním rámci, v podstatě hm, z této částky by se tam nic nedostalo na to širokopásmové propojení. Zdá se, že nikdo ze strany jednotlivých vlád tomu nevěnuje žádnou pozornost, že je to nezajímá. Proto se ptám, jaké důsledky z toho můžeme jaké důsledky to může znamenat? Znamená to, že prostě tyto investice, že se jich zdáváme, nebo že řekněme, že tyto investice tak přirozeně jsou návratné, že prostě nepotřebujeme žádné další rozpočtové financování nebo nějaké financování za nějakých privilegovaných sazeb, například právě u těchto projektových obligací nebo nějaký jiný systém financování, který podporuje Evropská investiční banka. To je otázka, kterou si kladu. Vážení pánové, prosím, máte slovo. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Když dovolíte, tak eh, začal bych eh, těmi prvními otázkami a potom pan Tomas eh, to dále vysvětlí. Pane zpravodaji, myslím, že ty vaše otázky celkem pochopitelně lze rozdělit do tří skupin, takže já se takto na to podívám, když dovolíte. Ta první skupina otázek se týká především smyslu a povahy eh, portfoliového účinku a dopadu na pákový efekt. Jak jste správně řekl, ten návrh, který byl předložen, se týká sloučení po roce 2014, sloučení stávajících záruk na půjčky u dopravní infrastruktury, u toho dopravního portfolio, eh, s tím původním portfoliem iniciativy projektových dluhopisů, na kterou bylo těch prvních 230 milionů eur z rozpočtu. A kromě toho to bylo ještě dalších 230 milionů na období 2014-2015. Smyslem tohoto sloučení je prostě vytvořit účinný portfoliový efekt. A vaše otázka je, zda eh, ta portfoliová technologie se využívá v té dnešní podobě. Když dovolíte, tak já bych jenom poslancům připomněl, jak se využívají příspěvky do EU rozpočtu a jaká je tady vazba na to portfolio a pákový efekt. Příspěvky do evropského rozpočtu respektive příspěvek evropského rozpočtu je hlavním příspěvkem pro Evropskou investiční banku, která jej potom využívá jako takový hlavní základ pro portfolio projektů. EIB má tedy e, tuto první sumu na e, využití e, případných, k případné ochraně ztrát u portfolií, je možné pak využít pákový efekt u financí, které přicházejí z rozpočtu. Jinými slovy, EIB může vlastně vydat násobek eh, této částky formou podřízeného dluhu v podobě projektových dluhopisů. To je tedy eh, první část toho pákového efektu. A tento podřízený dluh může vytvořit až 20 těch seniorních dluhopisů. A samozřejmě Tyto projekty potom pokrývají zhruba 80 celkových nákladů na financování projektu, přičemž eh, zhruba 20 je z cených papírů a tím se dostáváme k tomu třetímu pákovému efektu. Takže klíčem k dosažení toho pákového efektu je to, že zdroje společenství mohou vytvořit takovouto první ochranu proti losa, eh, ztrátám a potom EIB to může vlastně znásobit pomocí portfolia. Čím více je portfolio diverzifikováno, tím větší je i pákový efekt. A v tom je i smysl návrhu na spojení těch tří portfolií. Druhá skupina vašich otázek se týká typu a množství investorů. Myslím, že pan Tomás to řekl velice jasně, když hovořil o tom, jaká situace je nyní na trhu. Byl eh, zjevný zájem o iniciativu ze strany evropských investorů s určitými eh, výhradami kvůli regulačním nejistotám a kvůli tomu, že pro evropské investory je infrastruktura vlastně novým typem aktiv. Ale jak také pan Tomas řekl, je zároveň takovým pozbudivým aspektem této iniciativy to, že jsme viděli poměrně překvapivou míru zájmu od um, institucionálních investorů z celého světa. I e, o těch, kteří působí v Ázii nebo v Severní Americe a kde mají e, samozřejmě větší zkušenosti než evropský infrastruktur než evropští investoři s infrastrukturou jako aktivem. Tady bych chtěl ještě navázat na to, co říkal pan Tomas. Já jsem přesvědčen, že toto souvisí i s pokrokem, který jsme učinili v takové změně mentality. K tomu také tato iniciativa přispěla. Zaznamenali jsme rostoucí zájem investorů, kteří vytvářejí celé týmy, které jim mají umožnit efektivně působit na tomto trhu. Zaznamenali jsme první příklady investorů, kteří investují eh, přímo do projektů. Takže krok za krokem i na makroúrovni se objevují ty účinky, které jsme chtěli touto iniciativou vyvolat. Poslední skupina vašich otázek se týká výběru projektů jak na úrovni odvětví, tak na úrovni zeměpisného rozložení. Je jasné, že co se týče EIB a asi i co se týče parlamentu, tak takovým hlavním testem projektových eh, dluhopisů bude to, eh, zda ty projekty budou, zda budou financovány ty projekty, které by jinak financování nezískaly. Eh, jak už říkal pan Tomas, na počátku této pilotní fáze jsme byli vedeni takovými dvěma hlavními úvahami. Vzhledem k časovým omezením této iniciativy jsme se omezili na projekty, které jsou které už byly vlastně vybrány ve veřejném sektoru, třeba ve veřejných zakázkách. A tyto projekty skutečně jsou spíše koncentrovány v zemích, kde je tradice takového projektového financování. A ta druhá úvaha byla taková, že cílem je povzbudit investory, aby investovali do nového typu aktiva. A není překvapivé, že zájem investorů se zpočátku soustředil spíše do eh, těch zemí, eh, s nimiž mají větší zkušenosti, takové, eh, pokud jde o takový typ financování. Nicméně my jsme velice bedlivě naslouchali tomu, co nám tento parlament eh, řekl, tomu, co nám dal najevo. Ty projekty, které zatím tady schválila Rada EIB, se tady soustředí do určitých zemí, ale mohu vám říci, že ještě eh, tam máme projekty, které jsou zvažovány a snažíme se skutečně u těchto nyní projednávaných projektů rozšířit ten zeměpisný rozsah Eh, umístění eh, té iniciativy projektových dluhopisů. Poslední komentář se týká rozložení mezi odvětví. A tady vlastně dva komentáře. Za prvé, širokopásmové připojení. Víte, že pokud se šířeji podíváme na ty projekty, tak my doufáme, že tam bude i prostor pro určitý počet eh, projektů eh, týkající se širokopásmového připojení v té pilotní fázi. Nicméně je třeba říci, že projektové financování není hlavní metodou eh, financování v tomto odvětví. Nejčastěji to financují přímo firmy, takže je tam vlastně taková dvojí překážka, kterou musíme překonat. Musíme vlastně eh, najít projekty, které skutečně jsou způsobilé pro projektové financování. A za druhé, a tady to navazuje i na to, co říkal pan předseda, myslím, že oba jste hovořili o tom, že je třeba zajistit udržitelnost financování projektu obnovitelných zdrojů energie. Musím vám říci, že v tomto okamžiku není žádný prostor pro financování eh, obnovitelných eh, eh, zdrojů energie formou projektových dluhopisů, protože to není způsobilé podle zadání té iniciativy. Způsobilé jsou například sítě TEN, energetické sítě TEN, které mohou zajistit napojení těch obnovitelných zdrojů do sítě a to je věc, kterou nyní velice pečlivě studujeme. Pane předsedo, pokud eh, mohu pár několik komentářů. Eh, nejprve chci potvrdit, že přes, právě proto, abychom Mm, lépe využili zdrojů, které máme, budeme mít eh, lepší leverage, když těch eh, současných 130 a 230 dál spojíme dohromady, tak budou mít větší efekt, než kdyby byly odděleny. Co se týče 3D aktiv a investory, vedle vzdělávání inform, investorů a Ehm, dosáhnout jejich angažování v iniciativě projektových dluhopisů se současnosti implementuje tato infrastruktura i jako třída aktiv ehm, společně s G20 z Austrálií, která bude předsedat G20 příští rok společně s Německem a Indonésií v současnosti předsedají pracovní skupiny pro dlouhodobé investice a my propagujeme infrastrukturu jako třídu aktiv i na mezinárodní úrovni. Také aktivně spolupracujeme s jinými eh, rozvojovými multinárodními eh, rozvojovými bankami, například ASEAN, která v nedávné době spustila iniciativu projektových bondů v Indii a koordinujeme kroky s dalšími, aby byl široký zájem o tyto třídu aktiv. Také spolupracujeme s OECD, eh, skupinu pro dlouhodobé investice, která se zaměřuje na financování kapitálových trhů. K těm 30% ano, náš návrh zvýšit pokrytí z 20 na 30 má mm, přesně umožnit pokrytí i rizikovějších projektů, jak geograficky, tak sektorově. To je velice důležité mít tam tu flexibilitu, zaměřovat se na rizikovější projekty. Neznamená to, že v každém projektu to musí být 30 ale musí tam být ta flexibilita. Poslední otázka, kterou jste položil, se týkala portfolia projektů. V komisi chceme využívat techniky eh, slučování eh, menších projektů do iniciativy projektových dluhopisů. V tuto chvíli tato iniciativa eh, se zaměřuje právě na projekty ten, ale když se pokusíme replikovat tu techniku na jiné sektory, nebo se pokusit přesvědčit členské státy, aby to eh, aplikovali na národní úrovni eh, prostřednictvím strukturálních fondů, finančních nástrojů. My tedy jednáme s různými aktéry na trhu a v návrhu Komise finančních nástrojů v jiných rozpočtových oblastech doufám budeme schopni přijít s nápady, které umožní tuto techniku projektových dluhopisů využívat i v jiných sektorech, kde se mohou e, sloučit menší projekty, e, regionální nebo menší. Děkuji, pan zpravodaj. Just a very short final comment. Uh, thanks a lot for Velice stručně děkuji za vaše vyjasnění. Myslím, že jsme se hodně dověděli o té situaci, chápeme všichni, že to je uh, pouze první šest měsíců, že jsme na začátku celého, celé fáze. My jako rozpočtový orgán právě vstupujeme do obtížných jednání o finančním rámci, rozpočty 2014 a Connecting Europe. A je velice důležité, abychom byli úspěšní v těchto jednáních, abychom mohli pokračovat v celém projektu a je rozumné aby tato druhá fáze 2013 proběhla dříve, než se to celé rozjede. Doufám, že přesvědčíme radu a další část rozpočtové autority, že problém není tady Evropský parlament, ale mohou to být některé členské státy. Pokusíme se je tedy společně přesvědčit, že to je eh, správná cesta dál. Ano, Ivaldo, ještě, ještě jedna věc. Trošku se eh, mě zklamala ta odpověď k tomu širokému pásmu. Je to eh, samozřejmě financováno především průmyslem podniky, ale širokopásmový eh, přístup není komerčně zajímavý pro průmysl. O tom se mluvilo Mm, hodně, eh, jak by roz, evropský rozpočet mohl pomoci pomocí veřejných soukromých partnerství dostat tedy bro, široké pásmo do oblastí, které nejsou komerčně zajímavé. Je eh, velký zájem o, ze strany biznesu využívat tento typ nástrojů. Mě překvapuje, že toto není dobré pro e, tento nástroj na široké pásmo, že to by měly financovat podniky. To se ale neděje. Je to se děje pouze v nejhustší, eh, nej, nejvíce hustě obydlených oblastech, ale ne jinde. Abych zopakoval, doufám, že se nám podaří ty projekty široko pásma prosadit. Ta mm, iniciativa projektových dluhopisů per se se nezabývá těmito investicemi, které nejsou čistě komerčně životaschopné. Ty budou potřebovat Ehm, mm, to kapitálové financování projektových dluhopisů musí financovat komerčně životaschopné projekty. To je samozřejmě, lze udělat komerčně zajímavé s tím, že by tam byla dotace bez ohledu na počet uživatelů, ale ta musí přijet z jiných zdrojů a musí to být součástí balíčků vhodné, aby to bylo vhodné pro klasické projektové financování. Pak bychom se mohli podívat na kapitálové trhy jako zdroj financování investice. Ale v tuto chvíli, když nemáme schválené projekty, tak tam nejsou uvedeny, ale zkoumáme další možnosti projektů širokého pásma. Doufám, že eh, ve své příští zprávě vás budu moci informovat, že jsme byli úspěšní. Très bien, merci beaucoup. Výborně, říká vám předseda. Děkuji. Děkujeme vám, vážení pánové. Já souhlasím s tím závěrem Gorana Ferna. Je velice důležité, aby ta nová tranše již v rámci této prvotní etapy mohla být k dispozici již na začátku toho dalšího sedmiletého období. Ovšem musíme konstatovat, ano, rovněž, že všechny naše postupy jsou nesmírně dlouhé. Již dva roky Evropská komise která už před dvěma lety společně s Evropskou investiční bankou nastartovala tyto projekty, teda tyto bondy a první projekty, které byly financovány nebo které budou financovány v rámci této první etapy v podstatě budou to bude až někde na konci letošního roku, to znamená, že dva a půl roku nám to již trvalo, nesmíme na to zapomínat teda, jak je to všechno velice dlouhé. Další věc. V souladu s naším harmonogramem vidíme, že je 11.30 a proto bych vám navrhoval následující věc. Budeme hlasovat. Máme zde v podstatě jedinou záležitost, o které budeme hlasovat. Je to jediný text, u kterého musíme dneska hlasovat. A to je text, který se týká sazby typy úpravy přímých pladeb. Je to návrh stanoviska, který, které připravil na zpravodaj pan Giovanni Lavia. Před chvíličkou již jsem se zmínil o tom, že Giovanni bohužel zrovna se účastní trialogu ohledně společné zemědělské politiky. Proto vám navrhuji, abychom se připravili na hlasování. Ivalo, všichni jste připraveni hlasovat. Děkuji, vážený pane předsedo. Než budeme hlasovat, jestli ještě dovolíte dvě větičky k tomuto tématu, protože to nebylo zatím projednáno ve výboru. První záležitost. Kompromis, který byl přijat, je dobrý. Ano, nemůžeme prostě hodnotit něco, co se bude ještě pouze rozhodovat a co je propojeno s MMF jednáním. To je v pořádku. Ovšem ten druhý kompromis, tam máme i, ta, ta druhá věc, tam to je zásadní oblast, kde se lišíme ohledně toho, jak budeme hlasovat, hovoříme o pravidle, která by měla platit v roce 2013, ovšem jsou to částky, které budou zaplaceny v roce 2014. To znamená, že všechny návrhy, abychom to teda snížili na těch 150 z těch 500, tak aby všichni teda na to měli právo a zároveň odstranit pro Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko ty výjimky. To prostě nevím, zda je právně života schopné. A tyto výjimky pro tyto tři země, milí kolegové, kolegyně, vyplývají z toho, že v podstatě už měli ty přímé platby v těch prvních projekty, že v podstatě ještě nedosáhly maximum u těchto přímých plateb. Proto podle mého názoru to nedává smysl a myslím si, že by nebylo záhodné, pokud teda tyto země obdrží méně především Bulharsko a Rumunsko v roce 2016 obdrží maximum u přímých pladeb, abychom to škrtali navíc v rámci těchto finančních úprav. <coughs> Ano, proč došlo k těm výjimkám, protože prostě v té etapě phase in tam byly ty částky, zatímco nyní teda ne, tyto země prostě ne, neobdrží úplnou částku eh, v tom roce. Čili eh, v podstatě oni by byli tímto postiženi. Já vím, že to není nějaká pokuta, ale je to prostě takové, takové prostě taková úprava. Děkujeme, Ivano. Nyní Monika das Thema noch nur einmal haben diskutieren können, möchte ich äh, noch einmal. chci ještě vyjádřit své určité překvapení, že komise se o tomto pokouší ještě nad ve více vícetém finančním rámci, když eh, teď bychom o tom neměli rozhodovat, o tom víceletém finančním rámci. V podstatě už se předjímají ty rozhodují, ta rozhodnutí. Já nevím, do jaké míry je to právně ověřeno ty výjimky, ale pokud by byly stížnosti, tak pak by se o tom ještě muselo diskutovat. Co považuji za problematické, je, že komise dává návrh, kde se proti sobě staví jednotlivé um, státy, jednotlivé národy. A to je skutečně zbytečné, protože jde o to, kdo co dostane, kdo co zaplatí. Obvykle u krizových mechanismů máme vždy tu funkci, že všichni platí stejně. Ne, že někteří platí a někteří to dostanou. Těmito, kdybychom e, s tímto začali trvale pracovat, tak e, i v parlamentu se budou členské státy e, mezi sebou hádat. Eh, navzájem by se obvinovali, vy jste s tím souhlasili, vláda, mm, poslanci, například, že by třeba Německo něco muselo platit a tak dále. V krizových mechanismech jsme vždy říkali, že samozřejmě v poměru k velikosti, ale všichni k tomu budou přispívat. A tento návrh komise je v podstatě eh, to, eh, jak si Eh, rozdělující. Musím říct, že komise již prezentovala v minulosti lepší návrhy. Děkujeme, pane Hartongma. bohu za technická poznámka, já zde nemám hlasovací kartičku, doufám, že budu moci hlasovat takto pouze rukou pro a proti. Děkujeme, dobře, to se může stát, to se stane každému z nás občas. No a nyní teda můžeme už po těchto poznámkách přistoupit k hlasování výborně. Tak kompromis. Kompromis A. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden, jeden. Zdrželi se. Zdržel se někdo? Přijato. Tím jsme pokryli pozměňovací návrh 1, to znamená nyní 13. George Lyon a pan Polsen. Budeme hlasovat ve dvou částech. První část. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Čili uvěříme to elektronicky. Poznávka mimo mikrofon, omlouváme se. Hlasujeme nyní. 27 karet máme hlasovací, hlasujeme nyní. 27 už hlasovalo. Ano, výborně. Končím hlasování. 12 pro, 11 proti. Pane Hartonge, pro nebo proti? Vy jste se zdržel? Takže ne. Takže se proti 12 pro, 12 proti. Zamítnuto. Zamítnuto. Pro tu první část teda. Co to znamená? Znamená to, že budeme hlasovat i o té druhé části? Ano, dává to smysl, dobře. Zpravodaje pro. Kdo je pro druhou část? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo? Zdrželi se? Výborně. Druhá část je schválená. Pozměňovací návrh. Dvanáctka nám nevypadla, ne? První část vypadla. První část Druhá část rovněž? Jsou to jiné části. Sekretariát říká, že první část dvanáctky je, pro je propojená s první částkou jedenáctky. První část jedenáctky jsme zamítli, to znamená, že o první části dvanáctky nemusíme hlasovat. Ovšem musíme hlasovat o té druhé části dvanáctky. Nebo již jsme to pokryli někde? Maintenant, je vois que c'est pas fait. Oui, c'est divisé, c'est divisé. Le qui ne gagne pas l'argent, qui perd de l'argent à peu près. Bon, alors, alors finalement, c'est le contraire de ce que j'ai compris. Takže ne, takže je to vlastně naopak. Musíme hlasovat o první části. Dvanáctky, protože jsme odmítli první část jedenáctky. Dobře. Zpravodaj je pro. Kdo je pro první část dvanáctky? Kdo je proti? Já myslím, že to asi dopadne stejně jako před chviličkou. Ověříme to. První část dvanáctky. Zahajuji hlasování. Hlasujeme nyní. Výborně. Končím hlasování. Končím hlasování. 14 pro, 10 proti. Pane Hartongu, zdržel jste se? 14 pro, 11 proti, 3 se zdrželi. První část 12 je schválena. Druhá část tu nemusíme odhlasovat? Ne, protože to již bylo pokryto. Dobře, to už jsme pokryli, tu druhou část. Nyní dvojka, to byla, ta byla stažená, dobře. A nyní čtrnáctka, patnáctka, šestnáctka. To jsme pokryli kompromisem velké A. A nyní se dostáváme k ústnímu pozměňovacímu návrhu zpravodaje, je to číslo 3. Text máte k dispozici na hlasovacím seznamu. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden, se, jeden je proti, jeden se stržel, přijato. Šestka byla stažena, osmička pana George Lyona. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Hmm, vidíme, že i v některých skupinách je rozkol Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasujeme, hlasujeme, končím hlasování. 14 pro, 10 proti, opět pane Hartungu. Vy jste se zdržel. Goran Fermi je proti. 14. Vy rovněž proti, čili 14 k 12. 3 se zdrželi, většina je pro. To znamená, že jsme to schválili. Pozměňovací návrh 7, ten nám vypadl. Jednička rovněž, devítka, ta byla již pokryta, desítka již byla pokryta. Takže závěrečné hlasování elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet čtyři pro, pane Hartongu. Vy jste proti. 25 pro. Jeden proti. Čtyři se zdrželi. Výborně. Děkujeme, říká pan předseda a blahopřejeme zpravodaj i přestože mezi námi není. Dneska již nás nečeká žádné další hlasování, protože zde nemáme žádné převody a proto navrhuji, abychom se podívali na osmnáctku. Prosím vás o klid, říká pan předseda. Navrhuji, abychom se věnovali osmnáctce. Poprosíme paní Holmajer, která zde nahrazuje kolegu Leona, aby nám trošku objasnila, jak to vypadá na pracovní skupině, jejich kontakty s Pěrem. Děkuji za slovo. Já v podstatě nemám nějaký dlouhý projev k dispozici. Včera proběhlo relativně krátké jednání. Všechny tři, my všichni tři jsme zdůraznili, na tomto jednání, že v zápisu společné pracovní skupiny, že z toho by nemělo by vyplývat, že jsme snad přijali nějaké rozhodnutí. My prostě nechceme, aby jsme vyslali nějaký špatný signál. My jsme se na pracovní skupině zabývali jednotlivými problémy, například spolupráce s výborem regionů nebo s ekosokem v oblasti překladům. Začali jsme, zahájili jsme již první diskuze v rámci s těmito výbory a já, jakožto zpravodajka pro rozpočet parlamentu, mohu říci, že jsme na půdě parlamentu o tom již hovořili 6 měsíců, ovšem jednotlivé výbory mezi sebou o tom nediskutovali, najednou je to všechno překvapilo, protože tyto výbory nebyly informovány jednotlivými orgány a proto je to eh, velice překvapilo. Jsou to věci, které, o kterých by s námi velice rádi diskutovali. Dále je to eh, ten eh, parlament bez papíru, zredukování všech dokumentů v papírové formě, to znamená i výbory, využívání informačních technologií. Samozřejmě, že je zde jiný přístup, různý přístup mezi kolegy. Někteří využívají IT více než jiní a ti, kteří prostě chtějí zůstat u papíru, tak je nemůžeme nutit, aby používali pouze informační technologie. Ovšem jsou zde možnosti zredukování papírových dokumentů, například to, že zápis by byl k dispozici pouze v elektronické formě. Některé výbory již takto postupují, včetně našeho výboru. Považuji za uh hodné, aby ty mm, zápisy byly v elektronické formě. Za druhé, eh, mm, vztah na snižování počtu tištěných eh, dokumentů a podkladů na další jednání. Ty se prostě vyhazují, když eh, vůbec nejsou využívány, A teď by se měly tedy znovu sbírat a pak znovu využívat, tak abychom to nemuseli ještě jednou stisknout. Uh, to by eh, dávalo smysl, abychom omezovali využívání papíru. Dále e-committee jako alternativa k tištěným dokumentům. E-committee by se mělo rozšířit pro co nejvíc kolegů, pokud to bude možné, aby mm, byla podpora asistenta kolegů při um, zlepšování, využívání toho e-committee. Já jsem se toho na tom podílela a musím říci, že uh, ty instrukce byly půlhodinové a pak bylo... Um, ehm, mně to stačilo, ale u některým kolegům, kteří se tím to méně vyznají, to asi nestačí. Proto je otázka tedy podpory, rozšíření podpory asistentů a kolegů, pokud chtějí skutečně používat i komity a dělat to všechno elektronicky. Také máme hodno, dostáváme hodnocení na téma e-meeting a používání mobilních zařízení, eh, jako tablet ve výborech eh, místo papíru a podobně, protože chceme přesnější hodnocení. Když um, míním tato um, opatření, uh, tak ehm, v roce 2014 by se ušetřilo eh, už 11 milionů mm, stránek papíru. To už je slušná suma. O tom, na tom eh, stačí, stojí za to se teda zamýšlet. Nějakých 600 ehm, tisíc euro. Takže O tom jsme mluvili včera, pak jsme požádali generálního tajemníka, aby nám předložil eh, příslušné analýzy a tyto analýzy jednání s výbory by pak byly e, nám předány, abychom byli průběžně informováni, jinak nic nového nebylo. Děkuji, Moniko, za tento souhrn prací pracovní skupiny, která dobře funguje. Myslím, že s tím jsou spokojeny obě strany. Žádné dotazy pro Moniku? Dobrá, děkuji. Bod 11 eh, o novém opravném rozpočtu eh, je odložen, protože to není nějak eh, urgentní. A takže tady máme poslední bod, to je ten, o kterém jsem hovořil na začátku jednání, že bych ho chtěla zařadit do bodu různé. A to je ta humanitární pomoc pro Sýrii vzhledem k občanské válce, která v této zemi probíhá. Obrátil se na mě předseda našeho výboru pro zahraniční věci a on mě předložil návrh dopisu, který byl právě rozdán a eh, chce, aby tento podpis spolu podepsal on, předsedkyně výboru Ekon a já za výbor pro rozpočet. A v tomto dopise žádáme o navýšení humanitární pomoci pro Sýrii a tamní obyvatelstvo vzhledem ke zhoršení konfliktu je třeba říci, že evropské země buď v rámci Unie, anebo v rámci bilaterální pomoci jsou zdaleka největšími dárci humanitární pomoci. Dohromady je to přes 600 milionů, z toho 200 milionů dává Unie v rámci programu ECHO a 400 milionů je s eh, pomoci od jednotlivých členských zemí EU. Sýrie je navíc členem nebo součástí politiky sousedství, ale dohoda o, o provádění této zásady nemohla být dokončena a proto nelze poskytovat finanční prostředky z těchto rozpočtových položek prosinci 2011 Evropská komise schválila zvláštní opatření ve výši 10 milionů eur pro palestinské a syrské uprchlíky, které postihla krize. A v červnu 2012, to už je tedy téměř před rokem, schválila další tranči 23 milionů pro obyvatele syrského původu, který, kteří uprchli do Jordánska a Libanonu. Pokud jde o rezervu pro naléhavou pomoc, víte, že to je nástroj, který stojí vně víceletého finančního rámce, může být eh, vlastně každý rok doplněn o částky, které nebyly utraceny v předchozích letech. A ta současná rezerva činí 115 milionů eur v závazcích a 45 milionů eur v platbách. A náš výbor pro zahraniční věci eh, dospěl k tomu závěru, že by bylo vhodné část těchto finančních prostředků v rezervě použít k navýšení pomoci pro lidi dotčené eh, občanskou válkou v Sýrii. V tomto dopise se tedy navrhuje mimo jiné také to, aby všechny členské státy EU byly vyzvány eh, k posílení své pomoci těmto obyvatelům. Já bych vám tedy chtěl teď tady navrhnout eh, spolu podepsání toho podpisu, eh, dopisu, protože jakožto předseda rozpočtového výboru je mi vždy nepříjemné, když máme podporovat výdaje, protože to není součástí naší obvyklé úlohy. Na straně druhé ale tady stojíme před eh, obrovským humanitárním dramatem, před tragédií náš výbor, který eh, se tím tedy zabývá, ten zahraniční výbor zná i naše rozpočtová omezení, ale přesto to považuje za významnou prioritu, takže myslím, že asi je třeba, abychom se zamysleli nad tím, že bychom eh, také se na tom neměli podílet. Samozřejmě alternativa je taková, že necháme zahraniční výbor, aby tu iniciativu vzal na sebe, aniž bychom se k tomu připojili. Samozřejmě, pokud se do toho zapojí všechny tři výbory, tak eh, politická váha té iniciativy bude větší. Tento dopis by byl zaslán irskému předsednictví, eh, irskému ministrovi financí a paní Eštonové. Pan Görenc. Ano, děkuji. Pane předsedo, perfektně jste schrnul situaci. Já jsem koordinátorem v rozvojovém výboru, kde se hodně hovoří o tomto problému a mohu říci, že eh, příslušná komisařka odvádí skvělou práci, Bohužel se jí ale krutě nedostává prostředků. Také jste připomněl, že Evropská unie je hlavním dárcem, jenom komise eh, samotná skutečně tady odvádí eh, velkou práci a k tomu se ještě přidává snaha členských států. Myslím, že bychom neměli eh, se příliš zabývat otázkou výdajů, protože tady se jedná především o závazek, který je starý jako lidstvo samo. V roce 2005 v rámci Evropského koncensu o rozvoji Evropská unie a členské státy všichni společně na sebe vzali závazek, že Eh, veřejná rozvojová pomoc do roku 2015 bude ve výši 0,7 a sem samozřejmě patří i naléhavá humanitární pomoc, kterou lze eh, tedy stotožnit s tou oficiální rozvojovou pomocí. To znamená, že to je pouze potvrzení toho závazku. A ta oficiální rozvojová pomoc tu má splnit všech 28 aktérů na jedné straně komise plus těch 27 členských států. Já jsem měl tu čest zastávat funkci ministra pro humanitární záležitosti ve své zemi a já jsem vždycky takto postupoval. Když v EU nebylo dost prostředků, tak jsem se zeptal, kde mohu být užitečný. A chceme-li dobře řešit tyto situace, které jsou těžko předvídatelné, tak se samozřejmě musíme spoléhat i na dobrou vůli a pomoc těchto zemí. Vy se ptáte na názor výboru. Zdá tedy výbor souhlasí s tím, abyste spolu podepsal dopis. Eh, ano, já myslím, že s vaším eh, podpisem eh, tento dopis bude mít opravdu velkou váhu u irského předsednictví. Myslím tedy, že by bylo opravdu dobré, aby všechny tři dotčené výbory eh, potvrdili tento závazek, který je v souladu se sliby EU. Tím spíše, že když se začalo diskutovat o víceletém finančním rámci, členské státy snížily svůj závazek ve srovnání s tím, co požadovala komise a pan Van Rompuy, myslím, řekl, že to, co nebude utraceno eh, na úrovni EU, může být utraceno formou eh, nebo ze strany jednotlivých členských států. Takže myslím, že tento požadavek je zcela v souladu s tím, eh, co by se tedy mělo udělat, tak čemu se ostatní představitelé členských států už zavázali. Děkuji vám, milý kolego, prosím. Děkuji przewodniczący ja mam předsedající, já mám pytanie, czy Děkuji. Pan předseda, mám otázku. Víme, zda tato pomoc bude poskytována pouze lidem v Syrii nebo také Syřanům v Jordánsku a Libanonu. ve všech zemích. Ano, jedná se o pomoc obyvatelům, kteří trpí válkou. A často to jsou právě vysídlenci, ať už vysídlenci uvnitř Sýrie, anebo uprchlíci do sousedních zemí. Tak tomu aspoň dosud bylo a bohužel to asi ještě nějaký čas potrvá. Žádné další připomínky. Dobře, takže mm, předpokládám, že tady panuje široká schoda v tom smyslu, že bychom měli takto postupovat a že tedy rozpočtový výbor prostřednictvím mého podpisu se zapojí do této iniciativy zahraničního výboru, který podpořil i výbor Ekon a já tedy podepíši tento dopis panu ministrovi. Dobrá, vážení kolegové, tím jsme e, dokončili náš pořad jednání. Příští schůze se bude konat 29. května od 11.30 do 13.30. Děkuji vám.